Dobrý den, dobré odpoledne. Chtěl bych vás zde všechny znovu přivítat na odpolední části. Chci nejprve říci něco organizačního. Na začátku chci říci, že eh, pokud chcete kávu, dejte si ji prosím ve foaje v předsálí, protože probíhá stávka a z toho důvodu tady budeme zde trošku trpět. Teď se již podíváme na 11. Čeká nás slyšení, které se týká boji s daňovými úniky. Hovoříme, budeme hovořit o zákonu FATKA. E, tématem je tedy FATKA, co by první krok k mezinárodní automatické výměně informací. Nejprve e, nás do této problematiky uvede paní Kleva, Mojca Kleva Kekuš, a pak jsme také pozvali několik panelistů. Nejprve bych chtěl zcela um, poděkovat panu Robertovi Stakovi a, pan, uh, a panu Paskalu Sent Mansovi, kteří nás osloví prostřednictvím videokonferenčního hovoru. Čili tito dva nejsou přítomní, ale pak zde máme další panelisty, pana Kermoda, paní, pana Levise a paní Rosval. Všechny je zde velice upřímně vítám a děkujeme vám, že jste se dostavili. Již dám rovnou slovo panu Robertu Pestákovi, který eh, je vedoucím odboru pro mezinárodní daňové záležitosti eh, odboru Ministerstva financí USA. Čili pane Staku, dávám vám slovo, prosím, máte pět minut. Velice děkuji. Chtěl bych říci, že pro mě velkou ctí, že jste mě požádali, abych se vyslovil na tomto slyšení, abych zde vystoupil. Mám několik komentářů. E, daňové uniky prostřednictvím různých offshoreových institucí e, jsou tématem, na které se veřejnost dívá stále kritičtěji a proto se ministerstvo financí USA rozhodlo ještě posílit úsilí, jak zprůhlednit situaci v oblasti daní. Ministerstvo financí USA spolupracuje s vládami a také s finančními institucemi, abychom zavedli eh, novou, nový zákon, zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely, zákon FATKA, který byl schválen kongresem v roce 2010. Tento zákon FATKA eh, se zaměřuje na daňové poplatníky amerického původu, kteří využívají zahraniční účty k tomu, aby se eh, vyhnuli placení daní. A my chceme několika způsoby Eh, zajistit účinné provádění zákona FATKA. Za prvé je to celo, celosvětová spolupráce a také mezivládní dohody. Pokud chceme účinně bojovat s těmi daňovými úniky pomocí offshoreových eh, struktur, je zde zásadní globální spolupráce. Eh, zatím naše ministerstvo připravilo mm, modely mezivládních dohod, které mají být základem pro další bilaterální dohody s jurisdikcemi, které chtějí zavádět zákon FATKA a zatím také usilujeme o zjednodušení celého procesu, aby všechny jurisdikce, které jí mají zájem, mohly uzavřít takovou dohodu před eh, nebo do 1. ledna 2014. Zatím eh, spolupracuje naše ministerstvo s více než 75 jurisdikcemi a již uzavřelo bilaterální dohody se Spojeným královstvím, Dánskem, Mexikem, Irskem, Švýcarskem a Norskem. A také jsme již zahájili vyjednávání bilaterálních dohod se Španělskem, Itálií a Německem a eh, chystáme i další věci. Chceme se spojovat se všemi ochotnými partnery celého světa, abychom zajistili eh, provádění zákona FATKA. Začátkem tohoto roku se Ministerstvo financí a také daňová zpráva USA eh, spojili a připravili právní předpisy, které mají přinést více jistoty pro vlády i pro finanční instituce. Chceme připravit poslední kroky pro Eh, identifikaci účtu amerických občanů pro podávání informací a také pro eh, srážkovou daň. Ještě chci říci, že eh, vítáme sdělení Evropské rady, které bylo učiněno 22. května. Evropská rada řekla, že má také zájem rozšířit eh, systémy automatické výměny informací na všech úrovních. Eh, řekla, že to chce dále podporovat a my rovněž podporujeme i pilotní projekt, který, eh, doporu, který byl doporučen 17 členskými státy. Týká se to multilaterálních automatické výměny informací. Je to systém, který již zahájil těch 17 členských států a který ještě ostatní státy podporují. Velice vám děkuji za pozornost. Velice děkuji pane Staku. Nyní požádám o slovo našeho druhého panelistu, druhého hosta. Je to pan Pascal Saint-Aman, eh, ředitel pro středisko, ředitel střediska, které se týká daňových politik a daňové zprávy OECD. Dávám mu tímto slovo. Máte prosím slovo na pět minut. conference. Uh, yes, hello and... Uh... Dobrý den, doufám, že mě všichni slyšíte. Děkuji vám za příležitost dnes vystoupit. Pro OECD je velkou, velkou ctí, že se můžeme účastnit tohoto slyšení. Bohužel pan Pascal Santamo eh, se nemůže účastnit, protože byl na poslední chvíli odvolán, takže tedy k jiným úkolům, takže ho zastupuji já jakožto ředitel divize zodpovědný za výměnu informací v rámci OECD. Pokud dovolíte, tak vám jenom krátce udělám obecný přehled o činnosti OECD v oblasti automatické výměny informací. Než tak učiním, tak předpokládám, že nejspíš víte, jak probíhá výměna informací na žádost. Naše práce se stala mezinárodním standardem a globální fórum 120 členských států ji kontrolovalo, schválilo. Nyní ale k automatické výměně informací. Na samý začátek chci říci, že úzce spolupracujeme s Evropskou unii na této problematice. Evropská unie se účastní všech našich zasedání, což je důležité, a probíhá úzká koordinace o technických standardech, kde máme kompatibilní formáty pro výměnu informací. To je určitě důležitým rysem naší práce na obou stranách. V roce 2012 jsme připravili zprávu o automatické výměně informací. A to pro zasedání G20 v Los Cabos v červenci. V tomto dokumentu najdete hlavní rysy našeho postoje k automatické výměně informací uvidíte, že už probíhá jak v rámci Evropské unie, tak mimo EU do značné míry výměna informací. Dánsko je v podstatě světovou jedničkou v automatické výměně s tím, že si vyměňuje informace už se 75 zeměmi. Automatická výměna informací je stále důležitějším nástrojem, který nám umožňuje bojovat proti přesouvání prostředků za účelem vyhýbání se daní. A následně i OECD vyvíjí zabezpečený a standardizovaný efektivní model pro výměnu informací o finančních účtech. Klíčovou součástí tohoto úsilí je, vytvořit systém, který by byl globální, tak aby lidé, kteří se chtějí vyhýbat dani, se nemohli pouze přesunout jinam. Za druhé, chceme se vyhnout zbytečným nákladům, které by vznikly, měli by, kdybychom měli nekompatibilní systémy. A za třetí, bereme v úvahu i zájmy rezidenčních zemí. tak aby se fyzické osoby nemohly vyhýbat hlášení. A kromě toho také jsme do této práce zahrnuli řadu produktů a investičních produktů, tak aby se tomu lidé nemohli vyhýbat, takže přenesou prostředky do jiného finančního produktu. Na zasedání ministru financí a guvernéru centrálních bank OECD ve Washingtonu v Dubnu jsme byli jako OECD požádáni, abychom spolupracovali se zeměmi G20 a podali zprávu o vývoji nových vícestranných standardů pro výměnu informací, automatickou výměnu informací. A možná také víte, že předsednictví G8 si od nás také vyžádalo zprávu, a to o vyvíjení systému automatické výměny ve vícestranném kontextu. Bob Stark také zmínil, že se v této oblasti hodně děje díky pilotnímu projektu, do kterého se zapojilo několik zemí Evropské unie. V OECD se tato oblast dostala poměrně daleko a věříme, že se nám podaří stihnout termíny G8, G20, pardon. Pracujeme pochopitelně na modelu FATCA, modelu IGA, ale také bereme v úvahu další existující nástroje, tak abychom to nevymýšleli celé od začátku. Také spolupracujeme s Evropskou unii na oblasti boje s praním špinavých peněz a v červnu proběhne další zasedání, kde se sejde OECD a G20 a doufáme, že vytvoříme systém, který bude globální, který bude vyhovovat potřebám všech vlád po celém světě, ale zároveň udrží na minimální úrovni náklady na dodržování těchto pravidel, což bude ku prospěchu jak finančních institucí, tak vlád. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji a omlouvám se, že jsem vás pojme, přejmenoval, my jsme nevěděli, že původní řečník nebude přítomen. Teď dáme slovo panu řediteli generálního ředitelství Taxu Kermodovi opět na pět minut. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Komise je velmi potěšená že eh, probíhá výměna informací, nebo že eh, výměna informací si získává stále větší podporu. Jak víte, Evropská unie byla průkopníkem eh, v tom, že uznala hodnotu automatické výměny informací mezi daňovými úřady. Je to nástroj pro boj proti daňovým únikům. Evropská unie, státy Evropské unie od 2005 si v rámci směrnice o úsporách vyměňují informace a existují již 8 eh, let eh, mezinárodní dohody. Eh, systém IT rovněž již funguje, umožňuje tuto výměnu informací. Směrnice o úsporách v současné době představuje nejkomplexnější systém výměny informací v oblasti daní na světě. Směrnice EU o administrativní spolupráci chce další výměnu informací o kapitálu od 1. ledna 2015, mhm. když budou tyto informace dostupné. Komise vytváří praktický e, systém IT, který by tuto výměnu měl podpořit. To znamená, že proces stále pokračuje. Komise e, také vítá to, že Evropská rada e, žádá o rozšíření výměny informací na celosvětové úrovni. A souhlasím s tím, co říkal eh, americký zástupce. Zároveň vítáme iniciativu původně pěti členských států, kterou později podpořili další členské státy. Jedná se o pilotní automatickou výměnu informací. Eh, je jasné, že členské státy chtějí další pokrok eh, v oblasti automatické výměny informací. V následujících týdnech chce komise předložit eh, další návrh na posílení automatické výměny informací v rámci směrnice o administrativní spolupráci. Komise doufá, že revidovaná směrnice o ehm, a úsporách bude dokončena do konce tohoto roku a změné dvě směrnice ve spolupráci podpoří výměnu informací. Pokud se podíváme na celkovou e, výměnu informací, e, vidíme, že v současné době už je vysoká, nicméně záleží také na kvalitě. E, celá řada členských států uzavřela dohody s USA podle FATKA eh, a eh, předpokládá se, že eh, se po členských státech bude požadovat také výměna informací mezi nimi podle doložky nejvyšších výhod. Nicméně zde existuje nebezpečí, že by mohlo dojít k narušení soudržnosti vnitřního trhu. Tak je třeba, aby Evropská unie poskytla řádný právní základ pro posílené automatic, posílenou automatickou výměnu informací. Na mezinárodní úrovni komise silně podporuje snahy v rámci G8, G20 a OECD na podporu automatické výměny informací na celosvětové úrovni a také podporuje snahy vytvořit globální standard. Evropská unie má mnoho zkušeností v oblasti automatické výměny informací, a protože, jak jsem řekl, už má systém automatické výměny. Je proto zásadní, aby evropské standardy byly řádně uváženy při vytváření celosvětového standardu, který by měl být eh, kompatibilní s, se současnými eh, standardy výměny informací. Myslím si, že kolega z OECD chápe, že tato kompatibilita je zásadní, protože tím se sníží eh, náklady pro ehm, daňové úřady, stejně tak jako další instituce. Eh, na závěr bych chtěl zdůraznit, eh, že je důležité spolupracovat na vytváření celosvětového standardu. Ehm, je zásadní spolupráce mezi G20, OECD, Evropskou unii. Mělo by to vést k tomu, že bude zajištěno, že všechny použité mechanismy budou eh, mimo jiné kompatibilní. Doufám, že se nám podaří vytvořit skutečně efektivní systém, který budou eh, moci využívat ekonomičtí hráči stejně tak jako daňový, daňové úřady. Děkujeme panu Kermodovi a nyní předáváme slovo panu Luisovi politickému poradci u Action Aid a členovi Eurodadu. Thank you very much, Velice děkuji, pane předsedo. Naše organizace je velice vděčná za příležitost vystoupit zde na vašem výboru v době, kdy máme velkou příležitost eh, bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daní, ale také jsou s tím spojená určitá rizika. Já pracuji eh, v organizaci Action Aid, která působí v 8 evropských zemích a 37 dalších zemích světa. Také spolupracujeme se sítí Eurodat, což je celoevropská síť eh, organizací občanské společnosti, které se věnují tomuto tématu. Myslím si, že spíše máme co říct si k druhé části vašeho slyšení, kde se jedná o úloze zákona FATKA v prosazování, ve větším prosazování automatické výměny eh, daňových informací. Naše eh, organizace již dlouho eh, bojuje za to, aby zde, zde byl takový standard pro výměnu informací, k němuž se mohou také připojit i rozvíjející se země a k němuž se také připojí daňové ráje a nespolupracující jurisdikce. Uh, Eh, chtěli bychom podpořit eh, vytvoření standardů eh, v celé Evropské unii a také chceme podpořit to, aby zde byl jeden celosvětový standard. Je to velice důležité v současné době, že se k tomu také připojují korunní závislá území a zámořská území Spojeného království, které se teď vlastně nedávno také, ehm, protože Eh, otevření těchto eh, nebo získání údajů z těchto finančních institucí z eh, těch nespolupracujících jurisdikcí by pro nás, podle našeho názoru znamenalo zásadní obrat. Jde také o to, že jsou zde určité, určité problémy, které se týkají zejména těch rozvojových zemí. Je důležité, aby ty standardy byly globální Zaprvé je zde problém, že tedy jak bilaterální dohody podle FATKY, tak i ten, ta dohoda s, těm, s, tou, s těmi pěti evropskými zeměmi velice záleží na ekonomické váze a na politickém vlivu velkých ekonomik, jak, jak mohou přimět nespolupracující jurisdikce k tomu, aby se účastnili těchto systémů. A zatím to tak vypadá, že vlastně ty rozvíjející se země zůstanou stranou, budou ponechány svému osudu a že vlastně ty standardy pro automatickou výměnu informací se zastaví na hranicích Evropské unii a že zde vlastně nebude dostatek pobídek pro to, aby evropské a severoamerické země mohly mohli tlačit na daňové ráje nebo nespolupracující jurisdikce, aby se zapojili do této výměny informací i s rozvíjejícími se zeměmi. A zde tedy hrozí to, že ty rozvíjející se země se najednou ocitnou na druhé koleji a že ta výměna informací s nimi bude slabší a že vlastně zde nebude spolupráce s těmi daňovými ráji. My se tedy domníváme, že eh, ty stávající eh, politiky, které se chystají, eh, se Eh, stanou jednak celoevropskou iniciativou, ale také, že budou eh, usilovat i o to, aby se do toho zapojili i další partneři členských států, včetně rozvojových zemí. Za druhé, eh, pokud se má zákon FATKA a těch pět zemí, a ty dohody s těmi pěti zeměmi mají přetvořit v platformu, která bude opravdu celosvětově přístupná, musí zde být také dobrý přístup k informacím Eh, a zároveň se nesmí být ta podmínka okamžité reciprocity, protože eh, mnoho daňových orgánů rozvojových, rozvojujících se zemí nemá dostatečné kapacity, jako má třeba Indie nebo Jižní Afrika. A už ten eh, princip asymetrie se v některých věcech už přijímá, například v obchodu, takže se domníváme, že by, že by ten princip asymetrie měl být schválen i zde v té výměně informací o daních. A také Eh, je důležité, abychom zabránili vzniku nových nespolupracujících eh, jurisdikcí. Eh, také zde musíme posilovat budování kapacit, abychom umožnili těm jurisdikcím, které nebudou na, na které vlastně se nebude stahovat ta povinnost okamžité reciprocity, aby mohly posílit své kapacity. Víme, že už je to také na programu OECD a řeší se to i na jiných platformách, za což jsme velice rádi. Za třetí je zde automatické poskytování informací o zahraničních příjmech daňových poplatníků. To bude zcela jisté, jistě také přínosné pro mnoho rozvíjejících se zemí, ale je zde ještě další takový pozitivní aspekt celé této výměny informací, což je velice dobré právě, velice cené právě pro rozvíjející se země. Tam jde o to, že zde bude možné například vyměňovat si Eh, cílenou nebo vyměňovat si konkrétní dokumentaci, která se týká nějakých třeba daňových auditů. A eh, může to nakonec tedy eh, potom také třeba napomáhat různým společným, smíšeným nebo simultánním auditům. Čili tato prohloubená a širší mezinárodní spolupráce v oblasti daní může mít velice často velice překvapivé přínosy. Uvedu příklad třeba toho, že vlastně máme zde také mnohostranou umluvu o vzájemné správní asistenci v daňových věcech, ale zatím ještě nepodepsala žádná země, e, která je takzvaným daňovým rájem. A je zde trošku nebezpečí, že jak všichni budou usilovat o zákon FATKA, tak to vlastně nakonec musíme e, dbát na to, aby se nestalo to, že e, přestaneme tlačit daňové ráje a nespolupracující jurisdikce k tomu, aby podepsali tuto tak důležitou mnohostranou umluvu o vzájemné správní asistenci. Děkuji. Děkujeme panu Luisovi a nyní předáme eh, nakonec slovo paní Marie Rosval, předsedkyni fiskálnímu, fiskálního výboru Evropské bankovní federace. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jménem EBF bych vám chtěla poděkovat, že jsme eh, sem dnes byli pozváni a že máme příležitost vyjádřit svůj názor na toto důležité téma. Když eh, byla FATKA schválená před několika lety v USA, evropské banky a další finanční instituce si rychle uvědomily obrovské dopady eh, tohoto amerického zákona. Z demokratického a právního hlediska jednostranný přístup USA byl velmi kritizován. Jak může nějaká země eh, vnucovat své zákony jiným zemím bez jakékoliv konzultace? Pro daňové poplatníky v Evropě eh, by demokratický proces normálně eh, vyžadoval bilaterální nebo multilaterální dohody mezi USA a jejich zemí. Evropská bankovní federace zastupuje více než 4500 bank v Evropě. A tato federace poskytla určité fórum bankám diskutovat o FATKA. A zároveň jsme do této diskuse zapojili americké ministerstvo financí a americký daňový úřad brzy se ukázalo z první analýzy FATKA, že požadovaný převod citlivých osobních informací americkým daňovým údajům by že to je něco, co by narušovalo evropské a vnitrostátní právo. Doposud, jak už jste zaznělo, bylo podepsáno méně než 10 dohod z USA. S ohledem na plánovaný eh, časový rámec. Máme eh, velké obavy eh, z toho pomalého tempa, tempa jakým to postupuje. Podle standardního modelu dohod musí finanční instituce mus, mít odpovídající systém, a to fungující systém, do prosince tohoto roku. Fatka v současné době je skutečně nej větším eh, problémem, pokud je o implementaci pro evropské banky. Eh, doufáme, že se eh, podaří dosáhnout toho, aby evropské banky dodrželi, mohli dodržet tento zákon. Existují dva eh, modely dohody. Eh, evropské státy eh, by měly podepsat model 1. To znamená, že by předávali informace svým daňovým úřadům a tyto daňové úřady by potom předávaly informace USA. A my doufáme, že v budoucnosti bude možné mít automatickou výměnu těchto informací. Implementace FATKA Eh, podle modelu 1, podle modely dohodu 1 by požadovalo následující. Eh, banky by musely projít eh, své databáze a nalézt zákazníky, kteří mají například americkou adresu, telefon a tak dále. Druhý požadavek je, aby banky měly odpovídající procesy a byly schopny identifikovat americké rezidenty ve chvíli, kdy se stanou klienty odpovídající banky. Znamená to také, že bychom museli mít eh, systémy, které by eh, byly schopné podchytit jakoukoliv změnu v údajích o zákaznicích. To je velká výzva. Už jsme investovali hodně práce do eh, jiných velkých projektů. Změnili jsme své IT systémy a vytvořili jsme eh, nové funkce v existujících systémech. Člověk by si mohl myslet, že banky mají jenom jeden společný systém, eh, ve kterém jsou všichni zákazníci, ale jenom zřídka tomu tak je. Z právního hlediska je třeba zmínit následující obavy. V Evropské unii banky už mají v současné době systémy, které jim umožňují dodržovat směrnici o zdanění úspor. Podle eh, údajů komise více než 3,7 eh, milionů údajů eh, bylo automaticky vyměněno v roce 2010. Je, existuje také směrnice o vzájemné pomoci v daňových záležitostech. V roce 2010 na základě této směrnice bylo vyměněno 3,4 milionů údajů. Je třeba mít na paměti současnou legislativu pro to, abychom pochopili nové požadavky. Obáváme se, že navrhované eh, změny by představovaly pouze větší zátěž pro banky a zákazníky. Zároveň je třeba, eh, aby byl jasný vztah mezi eh, budoucí FATKA, dohodami FATKA, budoucími dohodami FATKA a současnými směrnicemi. Je dobré podívat se na věc také z hlediska přínosů a nákladů. Je sporné, zda daňové úřady v jednotlivých zemích budou schopné eh, projít eh, obrovský nával informací od bank a zhodnotit je. Na závěr bych eh, chtěla navrhnout, aby eh, politici se zamysleli nad základními principy, které by měly eh, řídit výměnu informací pro daňové účely. Co třeba přístup na základě hodnocení rizika, kdyby byly předávány jenom ty informace, které jsou zhodnoceny jako rizikové pokud eh, při, bude přijat eh, současný přístup FATKA, eh, potom objem informací bude velice rychle narůstat a dojde k tomu, že informace, které jsou důležité, se ztratí v té obrovské záplavě údajů. Děkuji. Děkuji paní Rosval. Nyní nás čeká společná diskuse s poslanci. Nejdříve dostane slovo paní Pětikanen, nestínová zpravodajka za EPP. Thank you. Děkuji. A děkuji také všem vystupujícím za velmi zajímavé projevy. Mám pocit, že už nehovoříme pouze o lepší daňové správě, ale činíme v této oblasti konkrétní kroky. Pokud dovolíte, zmíním pár bodů, které jsou podle mne důležité a také na základě diskusí, které probíhaly zde v parlamentu. Pokud by to bylo možné, tak chci, aby se řečníci nad těmito otázkami zamysleli. Začnu tam, kde skončil poslední vystupující. Odkazovalo k tomu několik z vás, a to kompatibilita. Myslím si, že opravdu nazrála doba, abychom v Evropské unii, ve Spojených státech a v OECD se společně snažili o vytvoření systému, jak technicky, tak principiálně, který by platil v různých částech světa. Na základě třeba směrnice o úsporách, to znamená nové iniciativy, nových iniciativ eh, v Evropské unii a na základě také fatky ve Spojených státech. O první věci už jsme hovořili poměrně dlouze. Týká se to automatické výměny informací. Jak zajistíme, že všechny druhy příjmů ze všech zdrojů a od všech plátců budou automaticky sdělovány příslušným daňovým zprávám. Zatím zde nezazněla jedna věc. Týkalo se to evropského projektu, o kterém se hovoří také na mezinárodní úrovni. A myslím si, že bychom potřebovali mít srovnatelná daňová identifikační čísla, a to jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a jednotlivce. To určitě ulehčí práci jednotlivým aktérům a daňové správě a zvýší to také i bezpečnost pro daňové poplatníky. Kromě automatické výměny informací chci také hovořit o potřebě vysoké úrovně ochrany osobních údajů a práv daňových poplatníků. Potom chci zmínit ještě třetí bod, a to další opatření, ke kterým odkazuje parlament ve zprávě. Tedy nejprve se dohodnout globálně i v evropské úrovni o určité vymezené výměně na základě globálních pravidel a směrnice o účetnictví. Takže by se to uplatňovalo na mezinárodní firmy. Jinými slovy tedy zveřejnit, co platíš. To by byla ta zásada, na základě které bychom zjistili, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje a jaké daně byly zaplacené. Čtvrtá otázka. Společná definice daňových rájů a vytvoření revize kodexu OECD o daňových rájích. A potom na evropské i globální úrovni chceme učinit další kroky, které by vedly k tomu, že veřejné zdroje používané například ve veřejných zakázkách či subvencích by se nedávali společnostem, které používají daňové ráje podle stávající definice. A tato definice by nám také umožnila, abychom v některých závažných případech se dokonce zamysleli nad stažením bankovních licencí, které fungují v zem... bank, které fungují v zemích, jež jsou popisovány jako daňové ráje. A nyní poslední připomínka se týká koordinovaných opatření v boji proti špinavým penězům. Myslím si, že by bylo velmi prospěšné, kdybychom se na obou stranách Atlantického oceánu a globálně dohodli na tom, aby daňové podvody byly považovány za praní špinavý peněz a následně i podobně trestány. Děkuji. Děkuji. A nyní první diskusní kolečko za všechny politické skupiny a potom dám slovo opět členům panelu. Za socialistickou skupinu dostane slovo paní Ferreira, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejsem spravodajkou za toto, k tomuto tématu, ale chtěla jsem přesto poděkovat za vaši prezentaci. Mám několik otázek. Za prvé, ráda bych se vrátila ke strategii přístupu k jurisdikcím, jež nespolupracují. Pokud dojde k výměně mezi malou skupinou zemí, ale nebude existovat společná strategie blokování operací daňových rájů a nespolupracujících zemí, tak dojde k tomu, že budeme penalizovat transparentnější část společnosti a ty opa- takové ty neprůhlednější transakce penalizovány naopak nebudou. V rámci OECD a G20 existuje k tomuto nějaká strategie? Evropská unie, Spojené státy a jiné jurisdikce jsou ochotny tlačit eh, na to, aby se takovýto systém transparentnosti a spolupráce realizoval, berouc také v úvahu, že ta první černá listina, kterou navrhla OECD, byla úplně přepsána, aniž bychom zjistili, jestli doporučení byla naplňována. To je, myslím, velké téma. Má druhá otázka směřuje k panu Kermotovi, který zde zastupuje generální ředitelství Taxud. Je potřeba pochopit, proč zatím nebylo možné, a tady si musíme uvědomit, eh, že jsme říkali, že Evropa se může rozdělit prostřednictvím dvoustranných dohod což určitě nepřispěje k vnitřní výměně situací, eh, informací, která má být silnější než ta vnější. Nebylo by lepší, aby celá Evropská unie uzavřela z evropské úrovně dohodu se Spojenými státy na základě článku 218 smlouvy? čímž bychom zajistili splnění tohoto cíle. A potom mám ještě otázku na Evropskou komisi, která se týká podrobností a časového harmonogramu navrhovaných dokumentů, tedy směrnice o správní spolupráci a směrnice o úsporách. v rámci jakého harmonogramu pracujete? A moje poslední otázka se týká zbližování účetních standardů. To bude zcela nezbytné i v oblasti transferových cen. což je téma, kde máme ještě hodně práce. Děkuji za pozornost. Děkuji. A za Alde má slovo Sofie Intveld, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda, abychom zaměřili tuto diskusi trochu jinam možná. Toto slyšení bylo z mé iniciativy. Křičela jsem potom velmi dlouho a nešlo nám úplně obecně o boji s daňovými ráji, protože tato obecná rozprava probíhá a existuje široký konsensus, že je potřeba bojovat s daňovými úniky, které jsou nemorální, ale tady jsme chtěli, aby se hovořilo o FATCE, což je zahraniční zákon, který má platit přímo na evropském území a pro evropské občany, protože to se netýká pouze amerických občanů, ale týká se to evropských občanů, občanů Evropské unie, třeba těch, kteří si vzali američana nebo kteří mají dvoje občanství, děti Američanů, Američ, lidi, kteří pra, studují ve Spojených státech nebo obchodují se Spojenými státy, anebo tam jezdí pravidelně a také kvůli výzkumu. Takže se to netýká pouze amerických občanů, ale i našich občanů. A ptám se této sněmovny, a kdy, jestli bychom byli tak spokojeni, kdyby ruská nebo čínská vláda vyžadovali tež. Což pak my nemáme mít v rukou vlastní legislativní proces, já si myslím, že bychom měli být kritičtější a nejenom podepsat tuto dohodu. Protože se může stát, že nakonec budeme mít politiku, která bude podobná fatce, ale vyžaduje si to, aby to nejprve prošlo demokratickým procesem, parlamentním procesem, aby to bylo pod parlamentním dohledem, protože my máme především chránit zájmy svých občanů. Takže bych ráda, abychom se soustředili přesně na to, tedy na mimoúzemní uplatňování zahraničního zákona na našem území. Jsem velice ráda, že se účastní OECD a americká vláda prostřednictvím videokonference. To si myslím, že je výborný příklad využívání moderní techniky, ale myslím si, že je škoda, že IDPS, tedy kontrolor pro ochranu osobních údajů, se neúčastní, protože si myslím, že zde jsou významné aspekty ochrany osobních údajů. Takže IDPS bychom minimálně měli konzultovat o budoucích evropských politikách a také případných translaterál, eh, tedy vícestranných a bilaterálních dohodách mezi evropskými státy a spojenými státy. To je potřeba určitě o tom konzultovat s inspektorem pro ochranu osobních údajů. Boji s daňovými úniky máme všichni společný. O tom asi dlouho diskutovat nemusíme. Ale jako demokratka si nemyslím, že bychom takovýmto způsobem neviditelně měli vytvářet politiku. Neměli bychom zadními vrátky prostřednictvím globálních fór vnášet takovéto zákony do Evropy. Po 14 měsících, kdy jsem žádala Evropskou komisi, abychom dostali přístup k dokumentům, které se týkají vyjednávání mezi komisí a Spojenými státy, jsem neuspěla, protože v podstatě zeptala jsem se nejprve na začátku minulého roku a Evropská komise nám řekla, no my jsme se skoro s Američani nebavili, ne, nebavili, protože to není v naší kompetenci, je to v kompetenci členských států, jsou to daně. No a já, když potom oficiálně jsem chtěla o přístup k dokumentům, chtěla přístup k dokumentům, tak jsem zjistila, že těch dokumentů jsou tisíce. Těch pár, které jsem dostala, byly v podstatě začerněné celé, kromě čísla stránky, takže ani vlastně nevíme, s kým jste korespondovali a s kým jste o tom diskutovali. Já třeba vidím, že tam je dopis poslaný nějakému americkému orgánu, ani jsme se nedočetli kterému, protože komise nechce, abychom to věděli. A týkalo se to potenciální dohody USA-EU e o ochraně osobních údajů. Takže pane zástupče komise, pokud je to tak skvělé, tak nám prosím dnes dejte úplný přístup k těmto dokumentům. Pokud si myslíte, že všechno, co jste vyjednávali, se dá obhájit, tak nám ty informace dejte chcete, aby občané vám dávali své osobní údaje, tak si myslím, že občané mají právo na to vědět, o čem jste vyjednávali vy. Protože pokud přijímáme legislativu proti daňovým únikům, tak to má být otevřené, transparentní, demokratické a pod dohledem parlamentu. A my také, kolegové a kolegyně, musíme naplnit svou povinnost a ne to jen orazítkovat. Teď ještě pár dalších otázek. Vzájemnost. O vzájemnosti se hodně hovoří a mě by zajímalo, co to bude v praxi znamenat, upřímně řečeno. Bude to skutečně reciproční? V dalších oblastech, kde jsme uzavírali transatlantické dohody, se také hovořilo o kouzelném slůvku reciprocita a nakonec v praxi z toho nic nebylo. Co se týče IGA, tak eh, jenom pár zemí podepsalo tyto mezivládní dohody. A problém to neřeší pouze to ten problém přesouvá jinam. Od finančních institucí, což je konec konců dobře, protože proč bychom je zatěžovali nelegálními převody údajů, ale členské státy a jejich vlády uzavřely dohody a to ještě neznamená, že převod těchto údajů je legální. Já jsem dokonce viděla interní oběžník Evropské komise, kde se uznávalo, že převod těchto údajů je protiprávní, je proti právu Evropské unie. Tak proč Evropská komise nám to neřekla? Proč o tom nehovoříme? My chceme výměnu informací, chceme bojovat proti daňovým únikům, ale v řádném právním rámci a při dodržování práv občanů. A občané musí vědět, jaká práva mají. Takže mezivládní dohody neřeší tento problém, a znova bych chtěla říci tomuto výboru, že je potřeba, abychom požádali EDPS, aby se zabývala těmito mezivládními dohodami a vydala k ním určité rozhodnutí. Jak říkali mnozí kolegové a kolegyně, mají-li být dohody, tak by především měla fungovat transatlantická dohoda mezi EU a Spojenými státy a že bychom neměli vytvářet nějaké asymetrické bilaterální vztahy, které navíc nejsou neprůstřelné. Takže bychom chtěli, aby Evropská komise dostala řádný mandát. Dvě země se vzdali veta, takže si myslím, že by bylo možné takovýto mandát získat. A nakonec to, že ví, že by se uplatňovaly na našem území zákony třetích zemí, znamená pouze to, že Evropská unie je slabá je to naše vina, sami jsme nebyli schopni vytvořit svou politiku. Je docela možné, že Fatka je skvělý model. Nevím, musíme se na to ještě více podívat, ale tady je to otázka zásady. Prostě kdyby jsem přišel Putin a řekl, já mám ruskou Fatku v azbuce, tak uh, přistoupíme k tomu, kdyby čínská vláda učinila to tež, přistoupíme na to? Já myslím, že ne. Demokratický proces je stejně tak důležitý jako obsah. Děkuji. Eh, Ještě jedna malá připomínka. Ochrana osobních údajů nespadá do kompetence tohoto výboru, spadá to do kompetence výboru LIBE. Omlouvám se, pane předsedo, toto je slyšení, nikoli legislativa. Mohli jsme eh, pozvat nějaké lidi, kteří k tomu mají co říci. A přenos údajů je velice důležitý aspekt výměny informací. Uh, pokud chceme mít eh, eh, legálně eh, odolnou úpravu, potom si myslím, že o tomto aspektu také musíme hovořit. Předseda, ano, samozřejmě je to důležité téma, nicméně jsem chtěla jenom zdůraznit, že toto nespadá do kompetence našeho výboru. Pan Giegold. Děkuji za účast. Také z druhé strany Atlantiku. Je skutečně zajímavé hovořit o tomto tématu. Souhlasím s tím, co řekla Sophie Intveld v tom, že Evropa nebyla dostatečně přísná, pokud jde o boj proti daňové, daňovým únikům. Nepředložila dostatečně důvěryhodná řešení. Zároveň se to nepovedlo ani OECD. Vždy se v této oblasti objeví problém s koncenzem. To znamená, že v obou institucích máme, in, eh, máme země, které eh, jsou daňovými ráji a tak dohodu blokují. A nyní USA zvolili jinou strategii. A už zkrátka nechtějí čekat na souhlas daňových rájů, ale snaží se přinutit poskytovatele služeb, aby podávali informace poskytovatele služeb, kteří poskytují služby americkým občanům. Já si myslím, že to není špatná cesta. A myslím si, že je to způsob, jak bychom i my v Evropě mohli dosáhnout výsledku. Místo, abychom obvinovali naše kolegy na druhé straně Atlantiku, měli bychom jim poděkovat díky jejich kroků eh, konečně tuto věc bereme vážně. Rakousko, Lucembursko a další nyní dělají eh, opravdové kroky a to díky tomu, eh, jaký tlak vytvořili USA. Někteří odpůrci boje proti daňovým únikům v Evropě najednou říkají, že eh, potřebujeme dohodu 27 eh, členských států. Myslím si, že eh, USA se podařilo obejít veto a to je dobře. Ano, potřebovali bychom eh, dohodu 27 eh, členských států, ale té dosáhneme jenom tehdy, pokud bude silný tlak ze strany eh, těch pěti států a dalších, kteří jsou ochotni jednat. Souhlasím s celou řadou těch otázek, které položila Sophie Intveld. Musíme je brát vážně, ale přesto. Měli bychom Eh, se drže toho základního přístupu eh, USA v rámci FATKA. Já jsem eh, se podíval na historii boje proti daňovým únikům a tento boj začal už v Lize národů v 20. letech. Ale v Evropě jsme se v podstatě nikam dál nedostali. I od tebe, Sofie, bych rád viděl eh, stejně silné emoce, eh, jako se ukázala dnes eh, v oblasti ochrany osobních údajů, také v oblasti boje proti daňovým únikům. A některé specifické otázky. Chtěl bych položit následující otázky. Kolegovi v USA. Bohužel detailní pravidla na ten přístup look-through v rámci FATKA ještě nebyla publikována. A Sofie položila otázku týkající se reciprocity. Já bych se chtěla zeptat, jestli umožníte plnou reciprocitu také e, například e, v rámci státu, jako je Delaware, kde v podstatě je možné mít společnosti, eh, které nemají eh, jasného eh, vlastníka, skutečného vlastníka. Otázka na Evropskou bankovní federaci. A byl jsem překvapen, když jste řekla, že zde existují silné právní obavy, protože vaši členové v některých členských státech velice silně bojovali proti automatické výměně informací. a neviděl jsem žádné veřejné prohlášení z vaší organizace, které by se nějak vyrovnalo s touto minulostí. Uh, takže abychom vám mohli důvěřovat, eh, prosím vás, mohli byste říci, jestli eh, vaše asociace nějak eh, vydala nějaké prohlášení nebo se nějak zabývala touto vaší minulostí, tím, že někteří vaši členové v minulosti podporovali daňové úniky. Otázka na OECD. Chtěl bych vědět, co eh, tento nový systém automatické výměny informací znamená pro eh, to, že systém výměny informací na žádost selhal. A je jasně vidět, že eh, předchozí systém selhal, nikam nevedl a tak je třeba mít automatickou výměnu informací. Otázka na komisi, eh, jaký je časový rámec výměny informací se třetími zeměmi. A také by mě zajímalo, jaká je přesně vaše role v podpoře pěti zemí, které, jak se, zdají, jak se zdá v současné době, vyjednávají o pilotním projektu. O, úplně tuto roli nechápu. Děkuji panu Gikoldovi. Nyní má slovo pan Strejček jménem ECR. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Můj projev nebude tak emocionální jako projev paní Intveldové. Nicméně chápu většinu jejich připomínek. Mohu vás ujistit, že Čína nepřijde eh, v blízké budoucnosti s čínskou verzí FATKA. A děkuji všem řečníkům za jejich připomínky. Paní Rosval, váš postoj je něco, co beru velice vážně v této diskusi. Především mě zaujaly dvě připomínky. Eh, také váš závěr, eh, ve kterém bylo určité varování pro zákonodárce. A to oceňuji. Chtěl bych nadnést několik otázek. FATKA je dobře míněný projekt, který se ale může stát monstrem, které se stane překážkou pro přeshraniční hospodářskou aktivitu. Možná někdo z Evropské komise by mohl reagovat na tuto připomínku. To je moje obava. Chápu, co je za touto snahou, co je cílem, ale na druhou stranu bychom měli zohlednit, že hospodářský růst a hospodářská aktivita by neměly být ohroženi něčím, co se jmenuje fatka. Druhá otázka. Fatka může vytvořit prostor pro další byrokracii. A to bude něco stát. Paní Rosval, jestli se vás eh, mohu zeptat, eh, mohla byste k tomuto tématu říci více? Naprosto souhlasím s obavami paní Intveld, pokud jde o ochranu osobních údajů. Eh, já jsem zcela na vaší straně v této věci možná ještě k panu Kermodovi z Evropské komise. Možná i vy byste na to mohl odpovědět. A poslední otázka, kterou bych chtěl zmínit, je, eh, jaký je v podstatě postoj ministrů financí v ECOFINu. Už hovořili o tomto návrhu? v rámci ECOFINu a jaký je postoj Rady ECOFIN. Děkuji. Děkuji panu Strejčkovi. Nyní předávám slovo panu Stakovi. Prostřednictvím videokonference můžete reagovat na to, co řekli kolegové. Mr. Stak. Pane Staku, slyšíme se? Nevím, zda jsme ve spojení, čili prozatím dám slovo panu Prosovi a ještě zkusíme spojení. Pane Staku, slyšíme se? Pane Staku? Ano? Pane Staku, chtěli bychom vám ještě dát slovo, abyste se vyjádřil k komentářům a dotazům eh, přítomných eh, poslanců a poslankyň. Můžete na to zareagovat? Ano, děkuji, já se omlouvám, trošku se pře, um, přetrhlo spojení, takže asi poslední minutu či dvě jsem neslyšel, ale myslím si, že většinu těch otázek jsem slyšel. Co se týče rychlosti zavádění zákona FATKA, tak jsme hovořili o tom, že zatím teď jednáme se 75 jurisdikcemi, se zástupci eh, Evropské, a pak ještě také jste hovořila zástupkyně Evropské bankovní federace. Myslím si, že by bylo dobré, pokud by spolupracovali všichni se svými vlastními zeměmi a hovořili eh, se svými vládami, protože jinak eh, nedosáhneme eh, dalšího pokroku v jednáních. Nejsem si jistý, zda mě dobře slyšíte. Ano, říká předseda, zvuk je vynikající. Čili, co se týče otázky rychlosti, Bude to asi do září 2015, to je určitá eh, lhuta. Spolupracujeme velice eh, úzce se všemi finančními institucemi, usilujeme o účinnost. Za druhé, chtěl bych se ještě vyjádřit k otázce, která se týká eh, zapojení všech jurisdikcí Jde o to, aby se ty dohody rozšířily i na ty nespolupracující jurisdikce a to je vlastně také jeden z těch klíčových eh, prvků celého zákona FATKA. Pokud toho chceme dosáhnout, chceme říci, že pokud tyto nespolupracující jurisdikce budou chtít investovat v USA, tak s námi nejprve musíte uzavřít dohodu. A v rámci této dohody pak můžeme Eh, najít americké rezidenty, americké občany, kteří eh, mají v té zemi bankovní účty. Myslím si, že to bude velice účinný způsob, jak přimět tyto nespolupracující jurisdikce k, k tomu, aby s námi eh, začaly jednat. Domnívám se, že Nakonec se tedy zde bude s nimi podepsaná dohoda. Pak jste ještě upozorňovali na to, že se jedná o extrateritoriální uplatňování amerického zákona, ale domnívám se, že všichni poslanci a poslankyně, kteří jsou dnes zde přítomni, roz, chápou to, že jsou zde ohroženy vlastně celosvětové trhy. Pokud eh, říkáme, že pokud chcete dále investovat eh, v USA, tak budeme očekávat, že nám pomůžete na druhou stranu, na oplátku, bojovat s daňovými úniky našich občanů. Chci ještě říci, že všichni víme, že daňové úniky poškozují úplně všechny eh, země celého světa, a to zejména v současnosti, kdy se musí přijímat různá úsporná opatření a některé země by z toho mohly mít prospěch. Takže my chceme říci, že zde musí být tato vzájemnost a tyto závazné dohody. Pak bych chtěl nakonec ještě podtrhnout, že co se týče těch mezivládních dohod IGA, tak eh, zde chceme si vyměňovat eh, informace, které se týkají například eh, úroků a dalších příjmů, dividend. USA si uvědomuje toho, že je důležité mít té e, rovno, rovné systémy výměny. Že, to musí být, že tam musí být rovné podmínky pro výměnu se všemi jurisdikcemi. Také zde máme určité ustanovení, které e, nutí americké, nebo které e, chce, aby tedy americké finanční systémy také Eh, takto eh, fungovaly. Ještě se to bude projednávat v kongresu, ale eh, chtěli bychom toto zavést. Pak jste se ještě ptali na tu otázku skutečných vlastníků a podmínkách ve státu Delaware. Domníváme se, že zde že zde by to vlastně mělo být, že byste měli platit podobné podmínky, jako budou podmínky v rámci mezivládních dohod IGA. Děkuji a doufám, že jsme podařilo zodpovědět většinu otázek. Děkuji, pane Staku, říká předsedající. A teď dám slovo ještě panu Prosovi, který se zastupuje OECD. Pane Prosi, slyšíme se? I will give the floor to Mr. Kermot. Myslím, že ne, tak dáme slovo panu Karmotovi a pokud pan pro se znova objeví, tak eh, dostane znova slovo. Prosím, máte slovo, pane Karmote. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Otázky, které byly přímo či nepřímo adresovány mně, jakožto zástupci komise, se pokusím nyní zodpovědět. Nejprve ke kompatibilitě různých systémů. To je jedna z prvních otázek tedy systému výměny informací. To je důležitá věc. Existují rozdíly mezi daňovými soustavami různých členských států a proto je potřeba tomu věnovat pozornost. Informace, které vyžadují Spojené státy, se týkají jiné kategorie osob, než na které by se vztahovaly tyto požadavky v členských státech. Protože ve Spojených, protože existují systémy, které zdaňují na základě eh, občanství a na základě rezidence. Teď, co se pracuje, teď se pracuje také na o něch identifikačních číslech daňových poplatníků. Evropská komise přijala akční plán boji proti podvodům a eh, obcházení daňové povinnosti a vytvořili jsme systém identifikačních čísel na internetu, následují veřejné konzultace a dále se pracuje na tomto systému tak, aby mohlo docházet lépe k automatické výměně informací. Teď, co se týče, co se týče směrnice o účetnictví, pan komisař Barnier zmínil, že to je pro něj také důležitá otázka, a to především na základě závěru Evropské rady z minulého týdne. Takže si myslím, že v této oblasti něco můžeme rychle očekávat. Konec konců jste se také ptali na harmonogram návrhů a novelizace směrnice o administrativní spolupráci. Co se týče této směrnice, tak očekáváme, že návrh bude k dispozici během nadcházejících týdnů. Takže už to není otázka měsíců, jde nám opravdu o co nejrychlejší postup. Tedy a předpokládám, že to bude v červnu. Co se týče účetnictví, tak k tomu nejspíš budeme v tuto chvíli přistupovat se stejnou naléhavostí. Teď, co se týče ochrany osobních údajů, o kterých hovořili osob, eh, obecně první řečníci, tak chci říci, že to je otázka, kterou se zabýváme během celých diskusí. Už po celé roky, jak se vyvíjí tato agenda ale možná bych se k tomu mohl vrátit, až odpovím na konkrétní otázky, které položila paní Intveld. Hovořili jste o riziku bilaterálních dohod v tom smyslu, že by to fragmentovalo evropský trh. Pochopitelně v Evropské unii to nechceme. A přesně z toho důvodu navrhujeme, aby se velice rychle novelizovala směrnice o vzájemné pomoci, tak abychom se vyhli situaci, kdy jednotlivé členské státy Evropské unie budou uzavírat eh, mezivládní smlouvy a eh, reagovat tak také na eh, statut nejvyšší výhod. Kromě toho jste také se ptali, jestli by bylo lepší z externího pohledu mít smlouvu na úrovni Evropské unie se třetími zeměmi. Pochopitelně, je důležité, abychom zde využili své moci jako Evropská unie a pokud můžeme mít takovouto dohodu se Švýcarskem nebo s jinými jurisdikcemi na základě dohodách o úsporách, byť tedy musím říci, že se tyto dohody netýkají automatické výměny informací, ale alespoň zatím ne, tak eh, je to určitě dobrá věc, na kterou se můžeme zamyslet. Ale problém je, a tady se dostávám k další, další otázce, je, že v době, kdy se FATKA předložila, tak se nepředpokládala výměna informací. V podstatě byla předložena jako americké ustanovení, které má za cíl zajistit, aby američtí daňoví poplatníci platili daně. Komise ze zásady nemá s tímto žádný problém. A nemáme také žádný problém s tím, že by si dáňové zprávy vzájemně pomáhaly. Co se týče diskusí mezi komisí a s americkým ministerstvem financí, a s členskými státy a se zástupci bankovního sektoru, tak chci říci, že od samého začátku, vzhledem k tomu, že jsme neměli jasný mandát vyjednávat za Evropskou unii a proto jsme se snažili, aby ujednání dojednávaná spojenými státy vedla k určité výměně informací mezi daňovými zprávami, a to na základě zásad, které se podle nás více hodí pro výměnu informací mezi spolupracujícími jurisdikcemi. S cílem zajistit ochranu osobních údajů jakožto nedílnou součást smluv o zabránění dvojího zdanění, které členské státy mají uzavřené. Původní model FATKY, takzvaný model 2, by podle našeho názoru nebyl vhodný pro spolupráci mezi jurisdikcemi, které si nevěří. Také bylo potřeba ale chránit eh, práva osob, o nich se informace podávají. Ptali jste se také na reciprocitu, co konkrétně znamená. Co se nás týče, v kontextu směrnice o úsporách oboustrannost znamená, že dáváte druhé straně to, co ona dává vám. A jak jsem si vyslechl amerického kolegu před pár chvílemi, tak oni jasně řekli, že mají takovýto záměr. Pokud se má vytvořit globální standard, tak očekáváme, že bude na základě recipročních vztahů. Je to ku prospěchu oběma stranám. A nyní k další otázce paní Intveld o transparentnosti a přístupu k dokumentům. Dnes formálně vám odpovědět nemohu, protože jste podala a podnět generálnímu tajemníkovi. Jenom řeknu, že jsme se nesnažili zakrývat své kroky. Při jednání se Spojenými státy a se všemi členskými státy jsme se snažili dosáhnout dobrého výsledku na základě všeho, co jsem právě zmínil. Ano, zabývali jsme se otázkou ochrany osobních údajů, bylo nám jasné, jaké tam jsou problémy a všem členským státům jsme sdělili, jaká omezení musí uplatňovat. Například jsme řekli zcela jasně, že musí existovat vnitrostátní právní základ pro sběr a zpracování těchto údajů. A kromě toho bylo řečeno jasně z naší strany, že informace musí být přiměřené. Jasně jsme také hovořili o přístupu a o nápravných opatřeních a nezávislé kontrole ochrany osobních údajů. Máme pocit, že tyto otázky se lépe zapracují do standardních dohod o zamezení dvojího zdanění mezi dvěma státy. Takže to ujednání, a snad vás to uklidní, tedy výměna informací na žádost, byly také založeny na základě smluv o zabránění dvojího zdanění mezi různými státy. Teď k vaší otázce jestli bychom měli mít dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Už jsem o tom hovořil. V dlouhodobém horizontu je to určitě zajímavá možnost. Nicméně nezapomínám ani na to, co řekli samotní američané, tedy, že jsou připraveni dále diskutovat globálně v OECD a pokud to bude potřeba i s Evropskou unii o vytváření lepších globálních standardů. Takže je docela možné, že se do budoucnosti objeví tato příležitost. Ale jak všichni víte, v Evropské unii už řadu let máme problém s tím, že jsme nezaujali společný postoj k automatické výměně informací. A bez takovéhoto společného postupu se můžeme dosti těžko prezentovat zbytku světa jakožto jeden celek, který chce jedno řešení automatické výměny informací. Ale zdá se, že se všechno vyvíjí, pokud všechny členské státy budou ochotny přistoupit na automatickou výměnu informací a můžeme vyjednávat jako skupina, tak budeme v daleko silnější pozici v těchto jednáních. Teď, co se týče harmonogramu, na to jsem, myslím, částečně odpověděl. Ten harmonogram je velmi krátký. Co se týče těchto návrhů, tak minimálně krátké, ale co se týče vyjednávání se třetími zeměmi a dohod o úsporách, tak to pochopitelně bude záviset na reakci protistrany. V tuto chvíli mohu pouze říci, že jsme poslali těmto zemím dopisy, probíhají první kontakty a my jako komise budeme velice tlačit na to, aby se situace co nejvíce a co nejrychleji vyřešila. Zatím ještě nemáme žádný konkrétní termín, ale musí to běžet rychle, co nejrychleji. Jestli podporujeme G5 a co to znamená? Ano, podporujeme zásady, nicméně chceme, aby byly zasazeny do rámce diskuse v Evropské unii. A z toho důvodu si chystáme předložit návrh směrnice o rozšíření stávající směrnice o vzájemné pomoci. Tyto dvě oblasti si nekonkurují. Tyto standardy si nekonkurují. Dopis podepsaný pěti členskými státy byl deklarací záměru rozšířit automatickou výměnu a zasadit ji do evropského kontextu. Takže jsme o tom diskutovali s těmi pěti a konec konců i ve foru všech 27 členských států a doufáme, že to posuneme dále během nadcházejícího měsíce a možná ještě před koncem roku uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Ale Jde hlavně o tedy ten návrh směrnice. Teď ještě dvě otázky, jestli tedy FATKA bude nějakým monstrem, já doufám, že ne. Opravdu doufám, že ne. Jestli to poškodí ekonomiku, no tak eh, pokud bude chytře vypracovaná a realizovaná, tak ne. Ale nesmíme zapomínat na to, jak se používají tyto systémy, tak aby měly maximální účinek. A my jako Evropská unie v OECD a v těchto diskusích, v jiných fórech, můžeme pomoci s tím, že sdělíme své zkušenosti, dobré i špatné, které jsme nabili eh, v oblasti úspor. A to myslím, že nám pomůže a pomůže to rozvinutým rozvojovým zemím. A nyní ochrana osobních údajů. Některá tato témata už jsem zmínil. Je to téma, na které se i dále budeme zaměřovat a budeme sledovat, jak to probíhá v členských státech. Doufali bychom, že tímto tento proces začíná, nikoli končí. Uvědomujeme si, jak složité bylo pro členské státy eh, v příslušné chvíli zavést směrnici o úsporách a jak důležité je, aby tato směrnice v nové podobě byla přijata co nejrychleji, tak abychom mezery, které jsme našli v tomto systému, zaplnili. Děkuji, pane předsedo. Indeed, Mr. Kermot. A děkujeme mnohokrát, pane Kermote. A nyní předávám slovo zpět panu Prosovi z OECD. Už nemáme mnoho času, nebude vám vadit, když vám dám slovo na závěr, paní Intveld? Ještě je zde jeden bod, na který komise neodpověděla, a to je situace nejenom amerických eh, občanů, ale také evropských občanů, lidí eh, ze dvojí eh, národností, s tvojím občanstvím. Na koho se obrátí? Kdo bude bránit jejich práva? Odpoví komise? Pane předsedo, myslím si, že v situaci, kde máte bilaterální dohodu mezi jednou jurisdikcí v EU a Spojenými státy, potom je na administrativě a vládě daného členského státu, aby chránili své občany. A zpět k bodu, který už jsem zmínil dříve. Zpět k rozdílu mezi situaci, kdy eh, existuje úprava podle modelu 2, kdy neexistuje žádná bariéra mezi finanční institucí a americkým daňovým úřadem a tímto systémem, kdy se vychází ze smlouvy Sofie, omlouvám se, ale eh, budu vás muset zastavit. Nyní zástupce OECD. Už nemáme dostatek času, takže bych byl rád, kdybyste hovořil maximálně tři minuty. Pane Prosi z OECD, slyšíte nás? Bohužel jsem um, část diskuze neslyšel kvůli technickým problémům, nicméně budu reagovat na některé otázky. Zda OECD se nyní vzdá uh, způsobu vyměny informací na žádost. Uh, já bych v odpovědi na to uh, reagoval například na to, co říkal pan Luis. Uh, Automatická výměna informací je samozřejmě důležitá a OECD má zájem na tom, aby to pokračovalo. Nicméně to není jediný způsob, jakým by eh, daňové úřady měly spolupracovat v boji proti daňovým únikům. Existují také jiné způsoby. A právě existují také informace na eh, žádost, na vyžádání a další způsoby. Eh, neměli bychom to brát jako jedno nebo druhé. Myslím si, že to je jeden celý balíček a také v kontextu automatické výměny ehm, musí existovat ehm, následné, možnost následních žádostí, pokud některé informace chybí a jsou důležité. Není to situace, kdy můžeme mít jedno nebo druhé. Myslím si, že potřebujeme mít komplexní přístup. Ehm, je potřeba, abychom mohli mít možnost in, informací na vyžádání. Máme 120 zemí, učinili jsme 600 doporučení, 300 doporučení bylo splněno země, které jsou označovány za daňové ráje, jsou také obsaženy. A takže to je k informacím na vyžádání a, a k automatické výměně informací. A další otázka jak bude dosaženo standardů eh, pro automatické, automatickou výměnu informací. Eh, vyhráš, prohlášení G20 z Dubna jasně stanovuje, že očekáváme, že bude existovat eh, standard a vyzývá všechny jurisdikce, aby si informace vyměňovaly automaticky. G20 výrazně eh, přispěla také eh, k výměně informací na vyžádání. Eh, to bylo v Dubnu. Takže to byly z mé strany dvě rychlé odpovědi na otázky, které jsem slyšel. Bohužel jsem všechny otázky neslyšel kvůli technickým problémům. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo pan Luis. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Naše eh, nadšení pro automatickou výměnu informací eh, by nemělo být chápano tak, že si myslíme, že automatické je ehm, nejlepší pro některé daňové úřady, pro jiné nikoli. Myslím si, že by eh, všichni měli mít stejné podmínky. Jak zajistit, aby všichni zdroje a pláci byli pokryti? V rámci modelu FATKA existuje způsob, jak stanovit skutečné vlastnictví. Myslím si, že je důležité zdůraznit, že a ať už e, dohoda v rámci G20 nebo EU dopadne jakkoliv, je třeba, aby zde existoval e, odpovídající dohled a zjišťování e, skutečného vlastníka. Ehm, V této souvislosti je třeba zmínit eh, revizi eh, směrnice o praní špinavých peněz, eh, která by měla umožnit snížení nákladů při kontrolách a podávání informací. A zároveň aby mohly existovat určitá místa, která budou eh, podporovat eh, dodržování FATKA. Eh, dále někteří poslanci zmínili nutnost zapojení jurisdikcí, které neposkytují informace. To je nesmírně důležité. Ehm, v rámci Evropského akčního plánu zde existují odpovídající kroky je nutné identifikovat takovéto jurisdikce a také identifikovat odpovídající opatření ehm, politiků cukru a byče jak nakládat s těmito jurisdikcemi. E, dále otázka ochrany osobních údajů, to je samozřejmě nesmírně závažná otázka, e, která se dotýká lidských práv. E, chtěl bych říci, že nezačínáme na zelené louce když řešíme některé problémy. Již existovala výměna informací na vyžádání nebo spontánní výměna informací a někdy automatická výměna informací. Například Finsko si e, bilaterálně vyměňuje informace e, týkající se daní se 66 e, partnery. Už existují postupy a také právní ochrana stanovená v dohodách, v bilaterálních dohodách tohoto typu. A samozřejmě je důležité, aby tato právní ochrana potom fungovala jako systematická ochrana v databázích a je třeba, aby byla zajištěna pomoc v této oblasti třetím zemím, které budou systémy nově zavádět. Mnohokrát děkuji, pane Luisi, a nyní předávám slovo paní Rozvel. Thank you. Děkuji, pane předsedající. Za prvé, dovolte mi stručný komentář, který se týká otázce, otázky na daňové úniky. V současné době existují mezi členskými státy velké rozdíly, co se týče daňových zákonů a jejich praktických dopadů. A také jsou zde obrovské rozdíly mezi jednotlivými finančními institucemi, co se týče uh, daňových věcí. Ale je si nutné uvědomit, že je to buď odpovědnost jednotlivce nebo odpovědnost určitého subjektu, aby dodržoval daňové zákony. Vlády stanoví určité hranice, pak jsou, pak jsou zde orgány dozoru a také jsou zde banky i další finanční instituce. A ty banky a finanční instituce, které by neplnily tyto podmínky Evropské unie, by eh, čelily riziku, že přijdou o své bankovní licence. Takže chci říci, že naše EBF eh, e eh, nemá žádný, mm, my nejsme nějakým orgánem dozoru, ani nechceme nějak zveřejňovat eh, hříšníky, ale pouze zastupujeme zájmy bank. Dále, co se týče otázky ochrany údajů, tak mohu říct si něco ze své osobní zkušenosti. Každá banka se pouští do velkých projektů, spolupracuje s celou řadou konzultantů a také zde jde o informační technologie. Pokud chceme vytvořit nový systém, to bude každý nový systém si vyžádá nejméně půl roku práce. Teď eh, se blížíme už pomalu k létu a zatím ještě nemáme žádné odpovědi. Eh, přitom eh, se vlastně blíží ta uzávěrka, takže tak to vypadá. Není to tedy příliš optimistická situace pro evropské banky. A pak chci ještě říci, že v Americe jsou ty systémy jiné a to všechno musíme také brát v úvahu. Zároveň eh, musíme usilovat nebo se zamýšlet nad tím, jak to bude v budoucnu. Zda i v budoucnosti Eh, budeme vlastně se, budeme dodržovat ty povinnosti, které se týkají FATKA, jak to bude v následujících letech, když, eh, když se při, eh, vlastně, když podepíšeme nebo když se přidáme k tomu zákonu FATKA. Pak se chci ještě vyjádřit k záměru mít jednotné řešení pro celou Evropu. K tomu jsme se již vyjadřovali. Chceme, aby zde bylo jediné jednotné řešení pro všechny členské státy. Pro všechny to však bylo Ehm, to však bylo zamítnuto z toho či onoho důvodu. My se obáváme, že to nakonec může vést k nerovné situaci, což eh, bude ehm, negativní jak pro bankovní instituce, tak i pro, eh, v Evropské unii, tak i pro země mimo EU. A nakonec se z toho nebudou mít prospěch ani finanční instituce, ani jejich klienti. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, paní Rosval. A nakonec ještě dávám slovo paní zpravodajce, paní Kleval, aby se k tomu závěrečně vyjádřila. Děkuji, budu velice stručná. Omlouvám se, že jsem přišla trochu později, protože jsem čekala na rozpravu s panem Barozem a s panem Rompojem, která se týkala právě daňových úniků a daní, protože jsem chtěla vyjádřit um, to, že nejsem spokojená s, s výsledkem jednání z minulého týdne. Co se týče zákona FATKA, tak si říci, že to není po, eh, že vlastně zatím je to taková první příležitost o tom hovořit, ale myslím si, že ještě bude celá řada dalších příležitostí, abychom o tom hovořili podrobněji. Fatka by měla mít určitý eh, katalytický efekt, měla by být určitým katalyzátorem k tomu, aby se zlepšila výměna informací, tak jak to vyjadřuje, jak to vyžaduje OECD i G20. A v souladu s posledními jednáními Ehm, mezi členskými státy a také jisté to, že se stále blokuje provádění směrnice o úsporách. Vyslechla jsem si komentáře paní Sophie Intveld. Eh, hovořila o tom, že naši politici eh, zde chtějí reagovat vlastně, nebo spíše reagují na politický tlak, než aby reagovali na to, že zapotřebí eh, ošetřit ten problém, že velký, velká suma peněz odchází do daňových rájů. Myslím si, že zde však vidíme pozitivní, eh, pozitivní pohyb v této oblasti. Eh, pokud se nějaká super velmoc rozhodne stanovit určitý cíl, bojovat proti daňovým rájům. Myslím si, že je dobré, abychom se k tomu přidali, protože je to e, dobrý cíl. Jsem velice ráda, že jsme zde dnes e, si vyslechli celou řadu dalších informací a že jsme si vysvětlili celou řadu dalších věcí a také jsme slyšeli různé podrobnosti. Chtěla bych poděkovat všem e, našim hostům a panelistům, zejména um, um, panelistovi z USA, panelistovi z Francie. Chtěl bych, chtěl bych poděkovat za to, že jste nám poskytli více informací, jak nám eh, v Evropském parlamentu, tak i veřejnosti. Je zde ta skupina Velká pětka. Komisař Šemeta se také vyjádřil ke, k dopisu eh, a řekl, že může samozřejmě podpořit eh, zrychlení celého procesu a také eh, zřízení toho automati- systému automatické výměny informací. Zazněla zde eh, otázka reciprocity, to bylo také velmi diskutované téma. Musíme zajistit transparentnost, ochranu údajů a také musíme zaručit základní evropská práva, která se týkají nediskriminace, rovného zakázání, zacházení. A to jsou věci, které zkrátka nesmí být nějakým způsobem oslabeny. Byla zde ještě řada dalších eh, záležitostí, o kterých jsme hovořili, ale myslím si, že jsme na počátku, budeme to řešit v následujících měsících. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se dnes eh, přihlásili o slovo, kteří jste vystoupili. Také děkuji i našim zahraničním hostům a děkuji i zástupcům eh, Evropské komise za to, že některé věci vyjasnili a budeme v diskusi pokračovat i v budoucnu předseda. Děkuji, děkuji paní Klevo, děkuji také všem panelistům, kteří nás oslovili prostřednictvím videokonference a děkuji těm, kteří vystoupili zde v jednacím sále. Tím uzavíráme tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu bodu. Týká se projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě paní Pervanč Beres. klíčové informace týkající se investičních produktů. Čili já bych si dovolil rovnou dát slovo paní Beres. Prosím, máte slovo. Eine Frage zur Geschäftsordnung. Es war angekündigt. Jedna otázka technického typu. Bylo oznámeno, že a tato část bude projednávána současně s tím mým bodem. Je tomu tak, nebo to bude projednáváno zvlášť? Já musím, mám tady kolegyně Berez eh, zabrzdit nebo nikoli? Jeden Mal wir eh, anfangen mit eh, seinem Dossier und dann <laughs> Ehm, no, merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdá se, že agenti FATKY jsou pryč, takže se můžeme vrátit k našemu pozoru jednání. Chtěla jsem poděkovat všem za to, že nám umožnili, abychom se vrátili k PRIPS před IMD, byť to jsou dvě oblasti, které jsou propojeny a s kolegou Warnerem Langerem budeme moci pokračovat na této práci. Ráda bych využila tohoto vystoupení a řekla, že co se týče strukturovaných retailových investičních produktů, tak mám pocit, že u Prepsu postupujeme rychleji, protože už máme v podstatě polovinu kompromisu hotovou. Pane předsedo, ale za takových podmínek se prostě nedá vystupovat. Je tady hluk. To není nic proti vám, to je, jenom říkám, že je v sále hluk. Takže polovinu kompromisu máme dohodnutou, takže se stínovými zpravodaji, které tady v podstatě skoro všechny máme, jsme byli schopni se dopracovat k harmonogramu směrnice o zprostředkovávání pojištění. Takže dohoda o PRIPS a bude následně i řešena v jiných instancích. Co se týče pozňovacích návrhů, tak jsme požádali o druhé projednávání tady na výboru, protože paní předsedkyně se domnívala, že na základě předchozí výměny názorů jsme neměli dostatek času pro to, aby mohli vystoupit všichni kolegové, kteří o to mají zájem. Takže já pochopitelně velice ráda a jsem na to přistoupila, nechci úplně znova činit úvod, který jsme dělali 24. dubna. Ale ráda bych se vrátila ještě k pár konkrétním bodům, které zmínili poslanci a poslankyně z tohoto výboru během výměny názoru, o které jsem hovořila. Takže během této výměny názoru vystoupila paní Pitikainen, která se mnou spolupracovala na této agendě, protože je stínovou zpravodajkou za skupinu EPP a požádala o určitou koherentnost ve všech směrech. Říkala, že jde hlavně o srovnatelnost dokumentů. Co se týče koherentnosti, tak eh, máme revizní doložku, a učinili jsme návrh, který předpokládá aktiv přenesené pravomoci v některých oblastech. A myslím, že existuje způsob, jak rozšířit rozsah působnosti, aniž bychom čekali na samotnou novelizaci, protože v podstatě já jsem navrhla určitou ambici, zdá se, že všichni mnozí s nimi souhlasí a dá se udělat jedno nebo druhé. Buď okamžitě všechno napíšeme do textu, a na druhé úrovni, třeba aktiv přenesené pravomoci nebo jinak, eh, se přeformátuje dokument o PREPS, anebo se udělá revizní doložka. Já pochopitelně navrhuji, abychom byli ambiciozní a co nejvíce rozšířili rozsah působnosti už v samotném textu. A potom ještě SEPA říkal, že pakliže dáme něco do přílohy o zodpovědnosti tvůrce a distributora, takže dojde ke zmatení těchto odpovědností. Já si myslím, že se to celkem vyjasnila, protože my jsme chtěli mít dva různé dokumenty. Jeden dokument, který bude tady samotným dokumentem a potom tam bude příloha, a informací tvůrce a distributora o své vlastní odměně, případně o daňových nákladech distribuovaných produktů. Jsou to tedy dva různé dokumenty, takže následně si myslím, že tady nevzniká problém s odpovědností. Teď, co se týče vztahu s prospektem, tak tady si myslím, že v mezičase se to také vyjasnilo. Návrh, který byl předložen, předpokládá, že by se do toho zahrnula celá logika prospektu a že by se vyškrtlo rezimé prospektu, protože všichni aktéři mi říkají, že to není k ničemu, že ten cíl hlubší analýzy může být obsloužen hlavními dokumenty. A pokud chcete jenom informace pro spotřebitele, tak potom ten klíčový informační dokument bude jednodušší a průhlednější. Potom tady máme ještě jeden problém. SEPA chtěl, abychom do PRIPS zapracovali terminologii, která se používá v tom klíčovém dokumentu v rámci USIC. A já jsem chtěla, aby abychom se spíše drželi toho, co chtěla komise v PRIPS u KID. Takže spíše tato formulace mě vyhovuje. Sharon Bowles, tedy paní předsedkyně se zabývala také otázkou rozsahu působnosti a tady si myslím, že máme určité prvky, u kterých jsme se posunuli ku předu. Chtěli jsme mít co nejšíř, nejširší rozsah působnosti. To bude potřeba, to bude vyžadovat rozšíření KID u určitých produktů. Já jsem o tom několikrát hovořila s panem komisařem a on zcela chápe přístup, který navrhujeme. Ten neříká, že bychom jenom měli zjednodušit život výrobcům, ale že bychom také měli investory informovat. Často to není jenom středatel. Často se jedná o retailové produkty. A v tomto smyslu jsem také položila otázku týkající se spořících účtů. A u spořících účtů pan komisař vidí jednu aktuální otázku, která by se dala řešit v rámci přístupu k hlavním nebo jednoduchým bankovním účtům. Já jsem se ptala, jak se tyto dvě věci propojí. A když se podíváme na harmonogram a na stav, ve kterém se nachází tento návrh, tak si myslím, že by bylo lepší, aby se to už teď zapracovalo do tohoto návrhu. To je tedy postoj, který bych já bránila a doufám, že si získá podporu stinových zpravodajů a následně i výboru. Sharon Bowles také trvala na tom, že KID by měl být srovnatelný dokument pozňovacích kompromisních návrzích chci, abychom tam měli dva odkazy. Za prvé, aby to byl informační dokument, ale zároveň srovnávací dokument. Musí to mít tyto dva rysy. A že bychom neměli hovořit pouze o finančním vzdělávání nějak abstraktně ve smyslu hodin na střední škole nebo něčeho takového, že v podstatě vzdělávání spotřebitelů dosáhneme i tím, že tento klíčový informační dokument bude jednoduše čitelný a srozumitelný. I třeba u jednoduchých produktů typu akcie, obligace anebo spořící účty. Teď co se týče podmínek schválení KID, tak eh, Sharon Bowles předložila naprosto správný návrh. Sven Gigold, který v mezičase odešel, měl starosti týkající se zahrnutí penzí. Tady jsme našli dohodu mezi stínovými zpravodaji, která umožní povinný režim vyloučit a naopak zahrnout do toho dobrovolný režim. Takže to jsme do toho zapracovali. A potom si ještě trvali na tom, že vklad není bezriziková záležitost. Viděli jsme totiž určité nešťastné vývoje v Kypru, které se, u Kypru, které se ale daly předpokládat. Takže je potřeba se podívat na to, jak říci spotřebiteli za určitých podmínek, jestli existuje či neexistuje záruka pro takovouto investici. Said Kemal říkal, že lidé ty dokumenty nečtou. Eh, můžeme s tím souhlasit jako zákonodárci i jako spotřebitele a že je potřeba postupovat po etapách. Nicméně v rámci těchto jednání, nevím, jestli to můžu říct takto nahlas, že by se měl rozšířit rozsah působnosti. Na tom jsme se dohodli u této směrnice. Thomas Handel, tomu šlo hlavně o vztah s textem, za který je zodpovědný Werner Langen, a s touto připomínkou souhlasím. A teď Je tady ještě jedna obava a na zasedání se stínovými zpravodaji jsme o tom zatím nehovořili a týkalo se to toho, jestli zachováme zodpovědnost tak, jako to navrhla komise, tedy že by se zvrátila důkazní povinnost, anebo jestli bychom to sladili se zodpovědností tak jako funguje u USIC. Takže pane předsedo, já doufám, že jsem všechny body, které zazněly během poslední výměny názorů, vysvětlila a pochopitelně a mož, budu k dispozici i pro další otázky. Děkuji mnohokrát, paní Perez, a za EPP dám slovo paní Pitkanen, která je stínovou zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce za dobrou spolupráci, usnadnila jste mi život. E, ne při vyjednávání, to skutečně ne, ale e, když jste nyní mluvila, už jste pokryla celou řadu mých připomínek. E, a, myslím, že jsme se shodli na cestě, kterou bychom se mohli ubírat. Ano, otázka odpovědnosti eh, není eh, ještě věcí, která by byla vyjasněna v rámci kompromisu. Otázka odpovědnosti, pokud jde o um, maloobchodní záležitosti, eh, je, myslím, jasná. Dohodli jsme se, že zde bude diferenciovaná odpovědnost mezi poskytovateli produktu a maloobchodníkem, mezi tvůrci produktu a maloobchodníkem. Dále se shodneme, pokud jde o prospektus. Chceme se vyhnout jakékoliv duplikaci a samozřejmě nechceme, aby zde docházelo k nějakému překrývání s jinou registrativou, ať už se jedná o UCIC nebo eh, jiné případy. Hlavní problém, který bych chtěla zmínit a na který jste již poukázala, je to, že máme jiný názor na rozšíření oblasti působnosti. Měli jsme velice informovanou diskusi o tom, zda eh, spořící účty či um, státní dluhopisy by měly být zahrnuty. Nicméně my jako EPP eh, nejsme ochotni eh, v této věci ustoupit a rozšířit oblast působnosti. Musíme se tedy domluvit, jak dále v této věci pokračovat. Dále zde máme některé méně důležité problémy, které se týkají um, varování u komplexních produktů. To, myslím, není nutné. A náš uh, postoj k riziku asi znáte. Myslíme si, že spotřebitel má právo vybrat si míru rizika. A něco takového je pro dobro spotřebitele. Samozřejmě důležité je, aby informace byly adekvátní a dostatečně jasné, aby se tedy mohli vybrat, zda budou či nebudou riskovat. Nicméně my nejsme pro žádná omezení, pokud jde o obsah eh, strukturovaných eh, maloobchodních produktů. A bylo by možné zde uvažovat o nějakých eh, obecných pokynech, které by měly být opět v souladu s MIFID. Um, to, myslím, pokrylo ty zásadní připomínky z naší strany. Stále pokračuje vyjednávání, jsme připraveni v tom pokračovat a uvidíme, jak v těch problematických bodech, kde máme rozdílné názory, postoupíme dále. Děkuji, paní Pětikanen. Není za Alde, zdá se, že zde nikdo není, takže dostane slovo pan Giegold za zelené. Já bych si eh, raději nejdříve vyslechl Wernera Langena a poté bych eh, měl nějaké připomínky k oběma tématům. A protože já už jsem eh, k této věci své připomínky sdělil dříve a toto je pouze pokračování toho, o čem už jsme diskutovali. Myslím si, že zde měli dostat příležitost vyjádřit se ti, kteří minule tuto příležitost neměli, ale zdá se, že zde není až tak přehnaný zájem, takže já si myslím, že by bylo zajímavé vyslechnout si, co eh, řekne Werner Langen svým francouzským kolegům. Děkuji, pane Gigolde. Eh, za ECR ani GUE zde nikdo není, takže dostane slovo pan Balc. Je to jediný poslanec, který v tuto chvíli se hlásí od slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám několik e, základních e, připomínek při této výměně názorů o PRIPS. Myslím si, že ty kompromisní pozměňovací návrhy, e, které jsme viděli, jdou příliš daleko, pokud jde o Ehm, oblast působnosti. Myslím si, že eh, produkty, které nejsou příliš komplexní, by neměly být zahrnuty do eh, tohoto předpisu. Eh, například ehm, spoření, myslím si, že u takového případu by klíčový informační dokument nemusel být nutný. Další věc jsou akcie. Pro mě Eh, jsou akciové trhy velice transparentní trhy. Myslím si, že přístup ke kapitálovým trhům je pro nás všechny velice důležitý. Také při financování evropského hospodářství akciové trhy pomáhají. Takže si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda eh, v této oblasti zavádět další eh, byrokracii. Ehm, emitenti jsou ehm, často podniky střední velikosti a jsou důležité pro naše hospodářství. A jsem pro omezení působnosti z hlediska praktičnosti a také přiměřenosti. Další věc, která je pro mě důležitá, myslím si, že bychom neměli přehnaně regulovat Eh, myslím si, že bychom eh, měli nechat spotřebitele, aby dělali svá rozhodnutí, především pokud jde o transakce, eh, které chce zákazník provést bez poradenství. Kromě toho jsem proti snaze zahrnout investiční politiku do nařízení o PRIPS. Protože si musíme položit zásadní otázku, jde nám o zlepšení informovanosti spotřebitele nebo o regulaci produktů. A podle mého názoru eh, by zde mělo jít o to první. A snažit se a redukovat eh, produkty prostřednictvím nějakých informačních dokumentů. To je něco, co považuji za eh, špatné a škodlivé. A už se to tak děje s některou jinou evropskou legislativou. A podle mého názoru musí ale existovat jasná situace pro tvůrce produktu. Spotřebitelé by také měli vždy mít jasno, koho mohou pro informace kontaktovat. Ve vlastních pozměňovacích návrzích a jsem se snažil zajistit konzistentnost s legislativou týkající se jusic. Dále nepovažuji za správné snažit se zavést produktovou intervenci podle mého názoru eh, MIFID by byl správným místem pro něco takového a myslím si, že i zpravodaj Malkus Ferber by se mnou souhlasil. A kromě toho mám obavy, když vidím, eh, že v tomto informačním dokumentu by mělo být co nejvíce informací. Eh, Sociálně politická sociálně politické snahy ani ekologické snahy by něco takového určitě nepodpořily. Není podle mého názoru e, dobré, aby to mělo dva až tři strany a k tomu ještě přílohu. Myslím si, že když se snažíme chránit spotřebitele, musíme dávat pozor na to, abychom skutečně jednali v zájmu spotřebitele. Myslím si, že jakýkoliv e, jiný kolega by se mnou e, souhlasil. Nesmíme eh, v nějakém nadšení eh, zavalit spotřebitele informacemi a myslím si, že toto nebezpečí zde existuje. Dále eh, Myslím si, že u ochrany spotřebitele nejde až tak o množství, ale spíše o kvalitu. Myslím si, že by eh, jsme mohli diskutovat o tom, co je smysluplné z hlediska kvality. Nicméně já zde mám eh, velkou obavu, že zde budeme mít příliš mnoho informací na informačním dokumentu a spotřebitel bude těmi informaci zahlcen. A děkuji, pane Balci. Pokud se někdo další nehlásí o slovo, dám slovo zpět paní Beré, zpravodajce. Merci beaucoup. Děkuji. kolega, který byl zapojen do této diskuse, se zatím nevyjádřil, tak možná jindy si vyměníme argumenty. Pane kolego Balsi, je potřeba, aby bylo jasno, jaký má cíl tato směrnice. Cílem této směrnice není přidat jenom další řádku na seznam směrnic, které má na starosti pan komisař Barnier. Tak jak jsem já pochopila cíl této směrnice z vysvětlujícího prohlášení, tak cílem je znovu získat důvěru evropských občanů. Vy, ho, vy říkáte, že těch informací je mnoho, příliš, a že jich tolik nepotřebujeme. Když se podíváme na USIC, tak v podstatě klíčový informační dokument je daleko delší, než navrhujeme tady. Co se týče prospektu, tak zase tam poskytujeme daleko více informací, než navrhujeme tady. Cílem tohoto klíčového informačního dokumentu, na jehož návrhu nyní pracujeme tady s několika kolegy, je, aby tento dokument byl čtivější, kratší, obsahoval informace a umožnil jejich srovnání. Vy říkáte, že trh akciový je transparentní a že by měl být atraktivnější pro financování ekonomiky. No a právě proto jsem navrhla tato opatření, protože není pravda, že malí střadatelé věří akciovému trhu v tuto chvíli. Mají pocit, že akciový trh není úplně pro ně. A cílem klíčového informačního dokumentu je, je s tím lépe seznámit a říct jim, že za určitých, eh, za určitých podmínek, které KIT zmíní, se mohou účastnit tohoto trhu. Hovoříte o přiměřenosti. No, KID má být přiměřený potřebám malých investorů. Ti, kteří investují profesionálně, tento klíčový informační dokument samozřejmě číst nebude, protože jim to nic nedá. Souhlasím s vámi, že MIF je tím hlavním bodem Kolega Ferber o tom v tomto smyslu hovořil. Tady je prostě zcela jasno v tom, co navrhujeme. A potom se byla celkem překvapena tím, co jste říkal, nevím tedy, jestli mě to prošlo překladem, ale vy jste říkal, že tady nejde o to, abychom politizovali klíčový informační dokument. No já mám pocit, že z toho neděláme žádné předvolební prohlášení. Pokud bychom to udělali, tak by to vedlo k problémům. Ale co jsme se naučili z této krize? To, že informace, včetně o subprime, pro ty, kteří investují prostředky, nebyly dostatečné. Tady to není žádné politické manifesto říkat, že je potřeba invest, investory informovat. Tak, aby se postarali o to, že následně tyto investice mohou financovat reálnou ekonomiku prostřednictvím investiční strategie investic do řádných produktů, aby v tom nebyl jenom zmatek a nedávali peníze jenom do matrace. Co se týče znovu získání důvěry, tak je pravda, že mnozí si spíše kupují zlato, anebo strkají peníze do matrace. Prosím? <laughs> Teď co se týče omezení prodávaných produktů, to je diskuse, kterou, která probíhá s paní Pitikajnen a doufám, že se dohodneme na rozšíření působnosti. A teď se chci ještě vrátit k něčemu, co jsem říkala minule. Já jsem říkala, že zde existuje určité riziko, pokud se klíčový informační dokument bude týkat pouze složitých produktů, že v podstatě tím eh, odradíme eh, tyto investory od těchto produktů. Prostě investor musí chápat, do čeho vkládá své prostředky. A pokud eh, to budeme mít u strukturovaných produktů a ne jednoduchých produktů, tak tím je v podstatě odlákáme od jednoduchých produktů. To neznamená, že všechny strukturované investice jsou riskantnější než ostatní, ale znamená to to, že musíme mít co největší srovnatelnost informací, máme-li naplnit cíle této směrnice. Tolik tedy pár dalších připomínek, o které jsem se chtěla podělit v odpovědi na tyto otázky. Děkuji, madame. Děkuji mnohokrát, paní Beres. This is the end of the debate. Děkuji, toto je konec rozpravy na toto téma. O pozměňovacích návrzích budeme ve výboru hlasovat 17. června 2013 a na plenárku by se to mělo dostat asi v září, 20. září tohoto roku. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, je to bod 13 který se týká druhého eh, projednání pozměňovacích návrhů o eh, směrnici o zprostředkování pojištění a dávám i hned slovo panu Langenovi. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe mich eben nicht so... Ano, děkuji. Já jsem se nehlásil eh, ke slovu, protože ten bod nebyl ohlášen, že by se projednával současně s bodem paní Beres. A už jsme hovořili o směrnici o zprostředkování pojištění a byly položeny otázky k článkům 24-25, ehm, tedy závazky z prostředkovatelů. Ehm, Ochlejové se ptali, proč jsem na to ehm, nereagoval. A e, já bych chtěl říci, že to jsou věci, které nemusíme řešit, protože už se řeší v MIFID a MIFIR. nyní e, u nařízení PRIPS máme jinou situaci, protože nařízení PRIPS je nařízení, u kterého se eh, rozšiřuje oblast působnosti a eh, tím se dostáváme pryč od původního eh, plánu. A pan Balcer poukázal na to, že by se sem měly zahrnout i akcie a úspory. A to je problematické. Někteří kolegové předložili pozměňovací návrhy, Um, které jdou opačným směrem. Máme různé návrhy týkající se um, například toho, co zmínili Finance Watch. V některých členských státech máme uh, minimální uh, úpravu, máme MIFID, um, která předepisuje, že zprostředkovatelé by měli uh, jednat Ehm, správně a čestně. Nicméně pokud eh, do tohoto předpisu zahrneme ehm, v podstatě všechno, potom se to miné účinkem. Eh, takže já si myslím, že bychom eh, se měli zamyslet nad minimálními požadavky. Komise v MD2 před, navrhla, že by se to udělalo jenom pro finanční investiční produkty. A někteří kolegové ale u MIFIDu a PRIPSu chtějí rozšíření a chtějí zahrnout všechno. Jak komise navrhla, chci, abychom měli jednotnou úpravu pro informace pro malé investory. To považuje za správné, protože to zajistí transparentnost a, a zároveň hospodářskou e, soutěž. A, to znamená e, PRIPS, Packaged Retail e, Investment Products, to jsou strukturované produkty. A tyto PRIP jsou právě upraveny v předloženém Eh, návrhu. Eh, měl by zde být, eh, měla by zde tedy být pouze minimální oblast působnosti. To by bylo správné. Nicméně komise nezahrnula některé produkty bez zpětné možnosti odkupu. Zároveň nezahrnula některé akcie, některé eh, cené papíry, které eh, neprodukují dividendy a další. Znamená to tedy, že se jedná o rizikové produkty, které jsou strukturované a jsou určeny malým investorům. Pokud chceme mít eh, směrnici o zprostředkování pojištění, nesmí být přetížena. Někteří kolegové vycházejí eh, z toho, že zprostředkovatel pojištění je odpovědný za veškeré produkty. Mm, to je asi pravda. Eh, můžeme diskutovat o tom, kdy zprostředkovatel pojištění eh, má poskytnout jaké informace. Nicméně zde máme již úpravu, že zprostředkovatel pojištění by asi měl znát eh, různé údaje týkající se eh, produktu, který prodává, poskytnout je také. Zároveň by měl znát identitu emitenta zprostředkovatelé ehm, musí eh, podle mého názoru tyto informace eh, předložit, nicméně za ně neručí. To je určitý kompromis, eh, který bychom, ehm, na kterém bychom se mohli shodnout. A pro malé malá pojištění, myslím, jednoduchá pojištění je to ale přehnané, takže ty by zahnuty být neměly. je e, nutné upravit e, produktové informace u PRIPS. A e, zprostředkovatel by měl ručit za to, že poskytne informace, nikoli za obsah nebo za správnost informací. Některé pozměňovací návrhy jdou ještě dále, pokud jde o působnost poukazují na retailové produkty, na obchodní produkty, investiční produkty. Už se nejedná o pojišťovací produkty. Já si myslím, že to je něco, co sem vůbec nepatří. Eh, je to něco, co by mělo být upraveno úplně jinde. A otázka je, co mohou produktové informace eh, nabídnout. Jsou jenom určitou záminkou, nebo jsou skutečně minimální informací pro malé investory, jak se to plánuje nebo prezentuje. Sekretariát nám dal k dispozici srovnání, už je to k dispozici všem. Tam jsou porovnány jednotlivé odstavce mezi návrhem komise k EMD, k IMD a a pozměvací návrhy předložené Ekon. Já bych byl rád, abychom měli úpravu pro ehm, pojišťovací investiční produkty, eh, které není eh, přetížené. Eh, chci, aby zde byly pouze minimální standardy, abychom upravili pouze minimální požadavky na informace. Myslím si, že bychom zde neměli vylét, vylít dítě s vaničkou. Mnohokrát děkuji, pane Langene, nyní za socialisty. A zástupce není, takže dám slovo paní Beres. Je mi líto, eh, že zde náš stínový zpravodaj eh, není. Já jsem eh, zpravodajkou k dokumentu, který bychom neměli nazývat PRIPS nikde eh, dokument komise neužívá eh, název PRIPS. Jedná se o KID, eh, tedy sdělení klíčových informací, takže nehovořme o PRIPS. Čili zde musíme hovořit o tom um, dokumentu KID a jak už jsem říkala s novým zpravodajům, s nimi se nám také podařilo ještě Eh, dosáhnout dalšího pokroku. Dále, co se týče té směrnice o zprostředkování pojištění. Specifika této právní úpravy se týká informací, které dáváme drobným střadatelům. Já také souhlasím s tím, že bychom jim neměli předkládat nějakou Bibli, něco, co je nečitelné. Přesně v tom duchu jsme pracovali a doufám, že to tak půjde i dále. Teď, když srovnáme to, co máme požadováno v rámci solventnosti 2 u pojišťovacích produktů, tak tam vyjednáváme u investičních produktů v týmech na základě žádosti eh, stínových zpravodajů a to, co požadujeme u investičních produktů v rámci likvidity, aspoň tedy, co já jsem viděla, zahrnuje veškeré informace, které požadujeme v rámci solventnosti 2. Takže tam si nemyslím, že by měly být v budoucnosti nějaké zásadní problémy. Thank you very much. Velice děkuji. Děkuji, paní Beres. A ještě e, za zelené dávám slovo panu Giggles, protože zde nejsou členové žádných dalších politických skupin. Takže pan Giggles. Děkuji. Dovolte mi několik stručných komentářů. Pokusím se také propojit eh, tyto dvě zprávy do určité míry. Za prvé mám určité takové obecné komentáře. Teď se nacházíme uprostřed eh, problému toho, jak eh, změnit finanční legislativu v Evropě. Máme zde určité věci v MIFIDu, něk, něco, některé věci jsou v tom PRIPSu, některé jsou v té směrnici o zprostředkování pojištění a teď se vlastně snažíme, jak se zalepit všechny ty právní díry, všechny ty právní lakuny, ale každý je trošku v jiné skupině, každý eh, o tom jedná vlastně s jinými lidmi a někdy se stává, že vlastně nevíme přesně, co vyjednal ten druhý, takže si myslím, že by bylo dobré, abychom připomněli, že v budoucnosti to takto nejde, takto takovým způsobem, protože tím eh, vznikne pouze další chaos, a, mm, což bude mít negativní dopad na všechny a zejména na příslušná odvětví. Myslím si, že bychom měli toto všechno nějakým způsobem združit do jedného právního předpisu. Podobný problém je i v oblasti služeb eh, pro spotřebitele, protože tam také jsou různé Eh, zákony, různé směrnice, někde je minimální eh, harmonizace, někde usilujeme o maximální harmonizaci a eh, jde o to, že takovým způsobem prostě nemůžeme pokračovat. Je pravda, že prostě po té krizi jsme museli přistoupit k určitým okamžitým opatřením, takže to bylo určitá výjimka, ale jinak musíme postupovat jiným způsobem. Včera zde byl zástupce komise, pan komisař Barně, který eh, řekl, že po tomto, mm, že zde vlastně určité finanč, eh, že po tomto legislativním období vlastně bude postupovat dalším způsobem, že vlastně bude usilovat o jednotné finanční právo, o jednotnou finanční legislativu. Samozřejmě, že jsou zde určité konflikty, ale občas je to jenom z toho důvodu, že jsou zde Eh, že do určitá nedorozumění. Myslím si, že bychom měli v současnosti, teď bychom měli ohodnotit zprávu pana Wernera Langena. Navrhuje tam, aby některé věci se navrátily zpět do zodpovědnosti členských států, ale přitom MIFID už ošetřuje některé věci, které on chce navrátit zpět. Já si teď vůbec nejsem jistý, <coughs> jak to vlastně je a myslím si, že by se to mělo vyjasnit. Pak se chci ještě vyjádřit eh, k těm strukturovaným retailovým investičním produktům, k těm takzvaným PRIPS. Zde opět každý se na to dívá vlastně z jiného pohledu. Pervánč eh, řekla, že bychom eh, měli do toho pojmout všechno, že bychom tam měli nechat i ty naprosto nevinné produkty, protože jinak, pokud eh, bychom tyto v uvozovkách nevinné produkty vynechali, tak by vlastně eh, byly eh, konkurenčně znevýhodněny. A že by nakonec by vlastně došlo k tomu, co vlastně nechceme, že bychom podpořili produkty, které celkově jsou rizikovější, které jsou komplexnější. Čili nakonec bychom vlastně znevýhodnili ty jednodušší projekty. Eh, Werner Langen zase říká, že musíme být velice obezřetní v tom, aby sami eh, emitenti vytvářeli tyto informační um, dokumenty. Protože nakonec by došlo k tomu, že bychom vlastně na trhu měli mnohem více těch složitých produktů. Myslím si, že ty závěry jsou jednoduché. Měli bychom o tom hovořit velice vážně, protože podle mého názoru existují velice dobré důvody, abychom měli na trhu více jednoduchých produktů, které budou jednodušeji porovnatelné. Spotřebitelé se domnívají, že právě ta vysoká komplexita, vysoká složitost některých produktů je jedním z problémů na trhu. Potřebujeme tedy jednodušší produkty. Myslím si, že o tom hovořily i některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy kolegyně Beres. Hovořili o určité nutnosti regulace těch samotných produktů. Čili myslím si, že vy oba dva se na to díváte, každý z trošku z jiného úhlu a docházíte k jiným závěrům. Proto, přitom je to velice důležitá legislativa a překvapuje mě, že je zde tak málo um, poslanců. Myslím si, že bychom o tom měli hovořit uh, velice seriózně. A pak se ještě, můj poslední komentář se týká těch klíčových informačních dokumentů. Hovoříte také o vlivu na sociální politiku. Již komise navrhla, abychom tam také ještě přidali odkaz na e, etickou politiku investování. Nicméně já tento trh znám poměrně dost dobře, protože jsem v minulosti v tomto odvětví pracoval. A chci říct si, že na tom trhu existuje celá řada takových e, pochybných nabídek, Někteří se tváří, že mají ekologický produkt, že jsou tedy v uvozovkách zelení, ale přitom to tak vůbec není. Spotřebitelé jsou tedy zmatení, neví, zda mohou důvěřovat těm, kteří se prohlašují za, um, za to, že nabízí produkty, které jsou ekologické, které jsou ekologicky šetrné a tak dále. Nicméně, pokud bychom to zcela, pokud bychom to zcela vyňali, tak to si myslím, že by také nebylo dobré. Podívejme se třeba, jak to vypadá na trhu eh, s bioprodukty eh, od té doby, kdy jsme eh, vlastně tam zavedli tu značku. Tam jsme vlastně chtěli zabránit tomu takzvanému greenwashingu a chtěli jsme také odstranit takový ten přístup, kdy si jenom odškrtneme, že jsme splnili nějakou povinnost a jde o to, aby nedošlo, nedocházelo ke klamání spotřebitelů. Chci ještě říci, že zde opravdu jde o to, aby spotřebitelé měli korektní informace o etických investicích, o etickém investování. A já sám mám i velice pozitivní ohlasy z investičního odvětví na toto téma. Oni říkají, že je dobré, aby zde eh, byla odstraněny tyto nejistoty, Čili i investoři na to mají zájem. Já si myslím, že v zásadě nikdo není proti tomu, abychom podpořili toto odvětví finančního trhu, musíme usilovat o co nejlepší řešení. Já si myslím, že není dobré, abychom tuto část prostě zcela uh, odstranili. Docha- na trhu dochází ke klamání spotřebitelů a dochází také ke snižování důvěry spotřebitelů. Vím dokonce, že i někteří spotřebitelé přišli o své peníze, protože uvěřili různým falešným slibům, které právě souvisely, eh, které vlastně byly tedy tím greenwashingem. Pokud eh, pak zde ještě otázka vysvětlování rizika. Pokud eh, to budete vysvětlovat příliš složitě, tak tomu nakonec nikdo vůbec nebude rozumět. Proto bychom chtěli určitou formu, která bude eh, srozumitelná, která bude snadno pochopitelná. A zde v tomto ohledu mám otázku na pana Wernera Langena. Nepochopil jsem, jaká pojištění by podle vašeho názoru měla být ošetřena v rámci těch PRIPS, Jaký je rozdíl mezi vaším návrhem a mezi návrhem komise a jaké produkty by podle toho vašeho názoru neměly do toho systému spadat? Teď je to tak, že na evropské úrovni už jsme čekali příliš dlouho a jednotlivé členské státy si sami um, si sami vlastně připravili různé informační dokumenty. V některých členských státech se to týká i pojišťovacích produktů, v jiných nikoli a myslím si, že zde by se to mělo nějakým způsobem provázat. Děkuji, pane Giggles. Ještě další dva stínoví zpravodajové se hlásí za socialisty. To pan Andolína. Mm, děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil do diskuse na minulé schůzi našeho výboru a tehdy nebyl dostatek času všechny si vyslechnout. Chci říci, že zastávám stejnou pozici jako minule, takže už vás to nechci příliš zdržovat. Dobře, takže ti dávám slovo panu Olemu Šmitovi. Thank you. Uh, Děkuji za slovo. Já se ještě omlouvám za to, že jsem dorazil později, ale eh, Sven eh, upozornil, měl nějaké poznámky na můj pozdní příchod, nebo nikoli? Ne. Tak já se tedy omlouvám za to, že jsem přišel pozdě. Myslím si, že je dost obtížné hovořit o těch kompromisních pozměňovacích návrzích. Už v minulosti, nebo minulo jsme dosáhli takového obecného konsensu. Myslím, že už celkem se mm, vlastně máme souhlas, podporu všech a měli bychom eh, se snažit zabránit tomu, aby to sebou neslo navýšení byrokracie. Vypadá to, myslím si, že se shodneme na tom, že jsou zde určité eh, pojišťovací produkty, které se od sebe liší. Například je zde pojištění v, eh, pro automobily. Myslím si, že jsou zde určité oblasti, kde se MIFID, IMD a další legislativa překrývá. Měli bychom zajistit to, že distribuce produktu bude ošetřena v rámci směrnice o zprostředkování pojištění. U investičních, investičních produktů, ať už jim říkáte PRIPS či nikoli, podporuji, aby zde byly požadavky, které jsou ve směrnici MIFID. A pokud zde budou určité standardy, nebo pokud zde budou nové standardy, tak musí být, musí být eh, konsistentní, musí být eh, eh, v souladu s těmi požadavky, které stanoví směrnice MIFID. Pokud je zde zprostředkovatel, musí být, musí být registrován v souladu s IMD 2 Pak jsou zde určitá pravidla eh, chování, ta by opět měla být v souladu s MIFID. Pak bychom se měli zamyslet nad pozměňovacími návrhy pana Ashleyho Foxe, který navrhuje, že zprostředkovatelé musí eh, splnit, splňovat spíše podmínky MIFID než IMD2, což by bylo nejjednodušší způsob, jak vyřešit ty věci, které se překrývají s MIFIDem. Pak se zde hovoří o tom, že e, určité e, jednodušší produkty by se mohly prodávat bez těch e, dalších podmínek. A mm, proto podporuji pozměňovací návrh 618. Já se domnívám, že celkově usilujeme o posílení ochrany spotřebitele a proto bych chtěl zde co nejširší rozsah působnosti. Mělo by to být rozšířeno i na různé stránky, které podporují, eh, které mm, například eh, mm, porovnávají ceny. Nemělo by se to však vztahovat na zprávu pojistných událostí. A nemělo by se to také týkat třeba různých cestovních kanceláří nebo um, firm, které nabízí pojištění vozidla a které nabízejí pouze doplňkové, eh, je to vlastně pouze jejich doplňková činnost, ten prodej toho pojištění. To si myslím, že je velice důležité z toho důvodu podporuji pozměňovací návrh 219 pana Langena. Dále, co se týče eh, těch registračních povinností, to je důležité. Navrhl jsem také pozměňovací návrh, který se týká článku 3. Je to číslo 264. Pak je zde otázka střetu zájmu Je zde e, zákaz eh, konkurence produktů který byl eh, ve Spojeném království zaveden. Pak je zde pozměňovací návrh 606, který předložila paní Sharon Bowles a já jsem ho také spolu podepsal. Myslím si, že to nám dává určitý prostor, jak to zahrnout. A také, jak víte, jsem proti um, zákazu, který by vedl k větší koncentraci eh, zprostředkovatelů. Pak je zde ještě eh, pozměňovací návrh 589 k článku 24, je také velice důležitý. Vím, že eh, někteří z vás se k tomu staví kriticky, ale já navrhuji a podporuji plnou úplnou transparentnost a domnívám se, že zde můžeme dosáhnout dobrého kompromisu. Ve svých pozměňovacích návrzích, které se týkají článku 24, eh, nutnost zveřejňovat provize a, vš- a všechny, eh, všechny odměny, ještě vlastně, které se týkají toho prodeje. A pak je zde ještě speciální eh, povaha neživotních pojištění, která musí být brána v úvahu. Také zde mám pozměňovací návrh, které se týkají k článku 17. Zde navrhuji, aby zde byla tříletá přechodná doba, která se týká těch neživotních pojištění. A poté by měli mít spotřebitelé možnost získat tyto informace, pokud o ně požádají. To jsou mé hlavní komentáře. Jak jsem již říkal na začátku, doufám, že se nám podaří dosáhnout širokého koncensu. Domnívám se, že to je naprosto zásadní. Pokud eh, všichni vyvineme úsilí, hm, já sám jsem učinil určité chyby, ale poučil jsem se z nich a poslední eh, zpráva nebo stanovisko, kterých, eh, které jsem měl na starost, tak tam jsem se zapojil do těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Mně se některé kompromisní návrhy nelíbily, ale tak to prostě zde funguje v Evropském parlamentu. Chtěl bych vám popřát mnoho štěstí, pane Langene. Eh. Děkuji. Pokud už se nikdo jiný nehlásí, tak dáme slovo panu zpravodaji. Já, ich hab mich, eh, Ano, pane kolego Šmite. Já jsem eh, z úvodu eh, vycházel, v úvodu vycházel hmm. eh, z minimálních požadavků na informační dokumenty a s výjimkou otázky eh, zveřejňování odměn. Pochopil jsem, že jste proti zákazům provizí a u zprostředkování pojištění se snažíme eh, soustředit eh, na zprostředkovatele. Eh, nicméně se neočekává plná odpovědnost za produkty. Za produkty je odpovědná, odpovědný tvůrce daného produktu, nikoli zprostředkovatel. Já mohu eh, souhlasit eh, s nějakým jednotným informačním dokumentem, pokud nebude příliš přetížení. Eh, to je možné také u poskytování pojištění. Nicméně, pokud je o návrh paní Pervánš Beres, myslím si, že navrhovaný dokument paní Pervánš Beres by nebyl vhodný pro pojištění. Ehm, u investičních produktů platí ehm, MIFID a já si domnívám, že to, co platí ehm, a pro věce v MIFIDu a pro PRIPS eh, by nutně nemuselo stejně platit také pro pojištění. U pojišťovacích produktů A pokud je o pojišťovací produkty, myslím si, že některé strukturované produkty eh, by měly být eh, upraveny v dané eh, regulaci, nicméně jednoduché produkty by zahrnuty být neměly. V Německu máme některé typy pojištění, které by eh, podle mého názoru měly být eh, vyjmuty z oblasti působnosti, protože nepředstavují žádné riziko. Otázka je, kdo ručí za informace o obsažené v informačním dokumentu pro spotřebitele. To je otázka, kterou se budeme moci dále zabývat. Eh, viděl jsem celou řadu eh, návrhů k tomuto tématu. Sekretariát eh, připravil předběžné schrnutí návrhů. A myslím si, že pokud budeme z tohoto dokumentu vycházet, můžeme postupovat rychle ehm, je možné jít dále, než jde komice, pokud jde o poskytování informací e, spotřebiteli. Pokud se e, dohodneme e, na některých základních věcech, jsem připraven přistoupit na kompromisy. A návrhy a pana Gikolda a paní Pětikanen týkající se uhlíkové stopy je něco, co považuji za extrémní a něco takového by, s něčím takovým naprosto nesouhlasím. Aby byla uhlíková stopa u eh, pojišťovacích produktů, eh, v informačních letácích udušťovacích produktů eh, něco takového považuji za přehnané. Vytvářelo by to byrokratickou zátěž. A myslím si, že by eh, to nebylo žádným způsobem smysluplné pro investory. Eh, je možné eh, požadovat cokoliv, ale nedosáhneme tím cíle, kterého dosáhnout chceme. Chceme, aby zprostředkovatelé pojištění pracovali za stejných podmínek, chceme, aby poskytovali spolehlivé služby, chceme, aby odpovědnost za produkty ležela na tvůrcích produktů, nikoli na zprostředkovatelích a také chceme, aby bylo jasno, pokud jde o poplatky a náklady. Nechceme, eh, aby se stalo to, co se stalo ve Velké Británii a ve eh, Finsku, kde nakonec eh, je definice nezávislého poradce a kde v důsledku zakázání provizí eh, se velmi omezilo poskytování pojištění. Něco takového není dobré pro spotřebitele. Eh, potřebujeme eh, dělat kroky, které jsou prostře- spotřebitele pozitivní. Ale spotřebitel by podle mého názoru měl mít také aspoň minimální odpovědnost za svá rozhodnutí. Takže já jsem připraven přistoupit na kompromisy eh, s kolegou Ole Schmidtem. Nevím, jestli jsem připraven přistoupit na kompromisy s Pervanš. Už roky spolu bojujeme. Děkuji mnohokrát, pane Lange. Tím jsme se dopracovali ke konci tohoto bodu a nyní nás čeká bod různé. Pokud vím, tak nic do různého nemáme. Takže jsme jenom chtěli říci, že další zasedání proběhne příští čtvrtek 6. června a to od 9 do půl jedné. Děkuji mnohokrát vám všem.